Diamo inizio alla commissione. Zahájíme zasedání výboru, prosím, posaďte se. Innanzitutto nejdříve chci pozdravit a přivítat skupinu návštěvníků. Jsou to hosté Marka Tarabely, zemědělci, veterináři Děkuji. Vítejte v Evropském parlamentu. Eh, Můžeme zahájit rovnou reformu SZP do roku 2020. Milí kolegové, přistoupíme tedy k nejdůležitější otázce a to je reforma společné zemědělské politiky. 18. listopadu Dačan Čološ prezentoval toto téma a konečně se zahájilo jádro celé reformy. V následujících měsících budeme každodenně pracovat na tom, abychom definovali ambiciózní SZP budoucnosti, která bude reagovat na globální výzvy a která zavede novou perspektivu, která bude schopna odměnit eh, produkci veřejných statků ze strany eh, zemědělců a také jim poskytnout eh, ekonomickou udržitelnost. Jak jsme pozorovali minulý rok už několikrát, vstup Lisabonské smlouvy v platnost nám dal mnohem větší zodpovědnost eh, vůči SZP. Máme důležitou roli v rámci institucí a tím pádem můžeme rozhodně ovlivnit eh, toto téma. Můžeme se postavit eh, proti kritickým bodům. Měli jsme připraven dotazník ke sdělení komise k dispozici bude ve všech jazycích za jeden týden tento dotazník a už je k dispozici většina výsledků. Chci pozdravit Tasose Saňotisce z DG Agri. Děkuji Tasosi, že jsi přišel mezi nás. A ten podrobněji odpoví na celou řadu otázek, které jsme vyjádřili, ale samozřejmě chci dát okamžitě slovo Albertu Desovi, který nás uvede do našeho dnešního odpoledního tématu. Děkuji. Vítám také zástupce italské konfederace zemědělců, kteří jsou zde také na návštěvě tohoto parlamentu, tohoto výboru. Alberte, máš slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, účastníci dnešní diskuze. Já bych jen ve stručnosti se rád vyjádřil k tomu, co nám říkal Čolos. Bylo vypracováno původní vyhodnocení, když byl tento návrh předložen. Já bych chtěl poděkovat členům výboru za to, že nám předložili celou řadu otázek, které zazněly v souvislosti s předloženým sdělením. Tato zpráva je velmi dobrým základem pro naši další diskuzi, nicméně je zde ještě hodně otázek, které bude potřeba zodpovědět. Když se podívám na práci pracovní skupiny, tak vidím, že je zde 74 otázek v tomto materiálu. Na tom budeme pracovat v následujících týdnech a měsících. Nebo spíše lépe řečeno komise bude muset pracovat na těchto otázkách. Návrh komise stále ještě není zcela hotový. Vidím zde velikou příležitost pro parlament. Můžeme se podrobně věnovat těm kontroverzním bodům v našem materiálu a můžeme zpracovat tak dobrou zprávu, že se setká se většinovou podporou v parlamentu. A také vítám, že Komisař zastává nadále stan dvou pilířů, nicméně je zde ještě několik nedořešených otázek, o které budeme muset probrat. První pilíř bude i nadále financován až stoprocentně s tím, že druhý pilíř bude spolufinancován. dílím názor komise, že přímé platby po roce 2013 by měly být rozdělovány spravedlivěji mezi členské státy. V tuto chvíli tam jsou stále ještě rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a tyto rozdíly nemohou trvat dál. Dovolte mi apelovat na to, aby se zvážila možnost, že by ta čísla, která řešíme a rozdíly mezi novými a starými státy, byly předmětem dalšího přepracování a po roce 2013 by to bylo jinak. Já jsem si to ověřoval a rok 2008 byl referenčním eh, bodem. V roce 2008 to bylo 188 euro na hektar a v nových členských státech to bylo 98 euro na hektar. V roce 2013 se tohle změní a ta částka 288 euro zůstane i po roce 2013 tím, že u nových členských států to bude 292 euro na hektar. Pardon, 192 eh, euro na hektar, to znamená, že rozdíl bude kolem stovky. Ty rozdíly nejsou až tak dramatické, jak se někde říká, s tím, že nové členské státy mají dva a půlkrát větší zátěž v, v, ve srovnání s novými členskými státy. A my se snažíme o to, aby tyto hodnoty byly víceméně na stejné úrovni. To je něco, čemu se budeme věnovat v nové zprávě. V roce 2014 nechceme, aby došlo k nějakému náhlému pozmění situace. Budeme chtít na tom pracovat už teď. Tak to jsou záležitosti, které jsou v návrhu komise uvedeny. To je to, co je v prvním pilíři. Určitě zazní různé názory ve výboru. Řada těch diskusí se odehrávala na úrovni eh, zástupců ministerstv a tak dále. A té doby, co bylo toto sdělení předloženo, jsem nepotkal nikoho, kdo by mi řekl, že návrh komise bude v praxi fungovat. Všichni říkali, že to povede k větší byrokracii, pokud by se to realizovalo tak, jak je to teď navrhováno. Bude nadále poukazováno na to, že chceme systém veřejných náhrad i nadále, aby fungoval v sektoru zemědělství. Ekologické aktivity by měly spadat pod první pilíř a podle těch, s nimi jsem hovořila, je to už i můj názor, platí, že objem financování, který je k dispozici, by měl být takovýto. Máme zde podle toho původního návrhu, kdyby nám tam zbývalo 150 euro, tak by nebylo možné, aby se zemědělci věnovali ekologickým aktivitám. Když to bude 170 nebo 300 euro, tak je to už jiná situace a tohle je potřeba zvážit v naší zprávě. A myslím si, že rozhodnutí lze učinit pouze prostřednictvím legislativní zprávy. Aspoň tak to vidím já. Uvidíme, kolik peněz zbyde na zemědělskou politiku v budoucnu. Pokud jde o financování, o tom jsme hovořili, často řešíme to v souvislosti s celkovou politikou. Je tam procento, kolem 40%, které kolísá. Do roku 2013 to bude méně, nicméně zemědělská politika bude jednou z těch politik, kde budou provedeny škrty. To musíme jasně říci veřejnosti. Bude to 1% ten rozdíl. V 70. letech to bylo 87% nákladů na zemědělskou politiku. 87% z celkového rozpočtu Evropské unie šlo na zemědělskou politiku. Já vím, že můj názor nestačí a budeme potřeba dosáhnout kompromisu, ale je potřeba rozlišit maximálně jasně mezi prvním a druhým pilířem. Ekologická řešení a tak dále. Je potřeba, aby otázky životního prostředí spadly pod druhý pilíř. V té zprávě se rovněž také eh, klade otázka, jestli by nebylo lepší nastavit jasnější definice stropy, maximální úrovně. Musíme jasně koncipovat ty stropní hodnoty. Diskuze se bude hodně lišit. Je potřeba se také na tyto věci ptát zemědělců samotných. Pokud by to Evropský soudní dvůr potom napadl, tak je třeba si uvědomit, že by to pro zemědělskou politiku působilo do budoucna potíže a já stílím názor komise, že za určitou dobu by bylo lepší u přímých pladeb používat to regionální pojetí. Už to ale nebude založeno na referenčních hodnotách. Je třeba postupovat spravedlivě, pokud jde o přímé platby můžeme řešit, jaká pravidla se týkají malých zemědělců, ale malé zemědělce musíme zase nadefinovat. Nemůže to být pří, příliš vysoko. Máme 13,5 milionu zemědělců podle stávajících statistik. A kdyby to bylo tisíc euro jako dotace, tak by to bylo 13,5 miliardy euro celkem. Musíme se tedy ujistit o tom, že ta stropní hodnota je nastavena správně. Chceme-li investovat víc do malých zemědělců, tak musíme správně nastavit limity. Systém musí být odpovídající a spravedlivý. Tržní opatření. To bude zásadní téma. Vlastně jsme se tomu už dnes věnovali. Intervence to bude rovněž také důležité. Pokud to bude nastaveno na nulu, tak eh, je třeba se zamyslet nad tím, jestli to bude v praxi fungovat a jestli to bude mít i většinovou podporu ve výboru. Já jsem to řešil v rámci politických frakcí a mám pocit, že by se mělo podařit eh, držet se nastaveného směru. Pokud bychom měli totiž tyto mechanismy zrušit a zjistit, že ty mechanismy je potřeba vrátit zpátky, protože dochází k porušení e, tržních sil, tak by to zase eh, rozhoupalo tu hladinu a v tuto chvíli mám pocit, že náhrady a platby za znevýhodněné oblasti podle regionálního měřítka by měly zůstat pod druhým pilířem. Tam jsou závazná opatření. A ta podle mého názoru by měla mít nižší úroveň financování, spolufinancování. Ty limity spolufinancování se diskutují, mělo by to být kolem 10%. Ty oblasti s nižší prioritou by mohly mít vyšší úroveň spolufinancování. Spolufinancování neznamená nutně, že do toho vstupují veřejné prostředky, ale že tam je určitá minimální úroveň. Potom je tam oblast venkovských oblastí, tam je řada otázek. Jak rozlišit mezi strukturálními politikami a druhým pilířem? To jsou otázky, které je třeba probrat. My jsme to dnes řešili s experty, vědci je třeba řešit zemědělský výzkum. I to je třeba v této zprávě uchopit. Je třeba, aby Evropa držela krok s výzkumem, abychom nezůstali pozadu. A jsem přesvědčen, že se nám podaří v rámci politického spektra a napříč politickým spektrem dosáhnout kompromisu na návrhu komise. My jsme na tom pracovali velmi pečlivě. Chceme pracovat eh, s komisařem pro zemědělství a posílit práci v komisi. To je tedy první bod, ke kterému jsem chtěl se vyjádřit. Bohužel eh, musím odejít eh, Prze, protože jsme měli umrtí v rodině a budu muset odejít domů. Takže se omlouvám a Tímto se s vámi loučím. Děkuji. Děkuji, Alberte. Máme tady opravdu spoustu věcí, které musíme vyřešit, takže zahajuji rozpravu a jako první dávám slovo Stefanu Lefalovi. Děkuji, pane předsedo. Albert právě přednesl obecnou prezentaci svého přístupu. O tom budeme muset ještě diskutovat všichni společně, protože tato zpráva, já tuto zprávu tedy sleduji pro socialisty a demokraty. Musím říci, že je zde čtyři nebo pět bodů, na kterých bych já trval. Za prvé, organizace těchto dvou pilířů. Aby to bylo jasnější, co navrhuje komisař, a usiluje o jasnost. Do prvního pilíře se soustředují všechny podpory. A druhý pilíř by měl být věnován podporám které by byly víceleté. A to mně připadá jako velmi důležitý prvek, na který bychom se měli podívat a společně ji prodiskutovat, abychom se podívali na možnost, jak to všechno technicky přizpůsobit. Nemyslím si, že je to špatný nápad. O to více, že řada náhrad, které by byly začleněny do prvního pilíře, by mohly posílit zachování zemědělské činnosti v oblastech, eh, které jsou znevýhodněné Druhý bod, o tom se zmínil ty, Alberte. To se týká takzvaného sociálního zaměstnávání, sociálních pracovních míst. To znamená, ta část, která se týká malých eh, zemědělských podniků, ty se uvedl některá čísla. Měli bychom se podívat na to, co je možno udělat v této oblasti. Ale myslím si, že by bylo důležité dívat se na to, že je zde potřeba mít paušál, určitý paušál, pevnou částku pro malé zemědělské podniky, to by zjednodušilo jejich řízení a zaručilo by jim to možnost přežití. Já myslím, že to komisaři velmi leží na srdci a myslím si, že naší povinností mu v tom pomoci. Ale v tomto balíčku otázek, které jsou spojeny se sociálním zaměstnáním, je také otázka vztahu mezi všemi těmito pomocemi nebo podporami a zemědělským aktivem. O tom také hovořil eh, i komisař a na tom by měl pracovat i náš výbor. Myšlenka, že bychom mohli vyplácet podpory, aniž by zde byla nějaká produkce, anebo dokonce zemědělci, to mně připadá dost důležité na to, abychom my podpořili myšlenku, která bude znít, že tato podpora musí být eh, poskytnuta pouze v případě, že zde budou vytvářena zemědělská pracovní místa, nebo tedy pracovní místa v zemědělství. Nejedná se jenom o to zajišťovat příjem zemědělci. Třetí bod, eh, to je otázka ozelenění SZP. To je ten slavný bod, který se týká eh, přechodu k ekologičtějšímu smýšlení a fungování. Tady je to jasné, my jsme v zemědělském výboru a chceme, aby zemědělství bylo výkonné jak z ekonomického, tak i z ekologického hlediska. Nemůžeme tyto dvě složky stavět jednu proti druhé. Eh, měli jsme zprávu která se týkala klimatických změn, i když eh, teploty teď klesají, Alberte, přece jen zde vznikají problémy z hlediska ekologického. Potom je zde také návrh komise, který se týká přizpůsobení cílů. Návrhy komise jsou řekl bych, dost konvenční. Myšlenka rotace kultur, myšlenka trvalých pastvin a luk, to je také důležité. Jak to zasadit do toho, co nazýváme ekokondicionalita, ekologická podmíněnost a jak to zasadit do vývoje modelů zemědělské produkce, které mají zajistit jak ekonomickou, tak ekologickou výkonnost. To je třetí důležitý bod, na kterém bychom měli pracovat v našem výboru. Dnes máme hlavní směry, ale je pravda, že je to velmi vágní. Pokud jde o druhý pilíř, o kontraktualizaci, o, smlouva, o smlouvy, měli jsme už zprávu George Diana a tam je také důležité, abychom vedli výzkum v této oblasti, abychom si to ujasnili, měli přesnější informace. Poslední bod, o kterém se také zmínil Albert, to se týká regulace trhu. Je zde myšlenka, že bychom se snažili ovládnout dva jevy. Za prvé se jedná o jev krizový, krize, která potřebuje veřejný zásah bez ohledu na to, že existují také pojišťovací systémy nebo systémy pojištění. Jakmile je krize velmi závažná, ať už se jedná o nějakou eh, nemoc eh, zvířat či rostlinstva nebo o nějakou přírodní katastrofu. Je zde krize, která potřebuje veřejný zásah. A my to známe, víme, že to určitě velmi zasáhne zemědělský svět. A druhá věc, eh, to je volatilita cen. Jak zabránit tomu, aby ceny z výšky 120 nebo 130 najednou spadly na 60 nebo 70 eh, v okamžiku D plus 1, D plus 2. To zde už bylo řečeno, proto je nutno zachovat všechny intervenční mechanismy. Nemůžeme přistoupit na to, aby se jeden z nich zrušil, i kdyby zde byla nulová sazba, já s tím souhlasím. A kdybychom v okamžiku, kdy se dělal health check eh, SZP, kdybychom zrušili intervenční mechanismy, tak bychom vůbec neměli žádný prostředek k tomu, abychom zabránili mléčné krizi, když nastala, abychom ji vyřešili. Měli bychom se zamyslet nad tím, jakým způsobem lépe regulovat a jakým způsobem zabránit volatilitě cen. To je součást čtvrtého bodu, který mě připadá důležitý. A na závěr k, těch, těmto čtyřem bodům, které jsou podle mě důležité, důležité prvky do debaty, eh, ve zprávě George Lyona jsme už uvedli, že nepřistoupíme na renacionalizaci společné zemědělské politiky, za druhé, chceme omezit úroveň spolufinancování na současnou. Toto byly závazky Evropského parlamentu a to je podle mě velmi důležité. Debatujeme o rozpočtových výhledech, o reorganizaci obecného rozpočtu i zemědělského rozpočtu. To vše bude navrženo a bude to mít důsledky na vztah mezi zemědělským rozpočtem a rozpočtem na územní soudržnost a na to si musíme dát velký pozor. Takže po vystoupení Alberta, toto je mých pět bodů, které bych eh, rád eh, nanesl do debaty, aby Evropský, nebo tedy Zemědělský výbor Evropského parlamentu vydal co nejrozhodnější a nejjednotnější přístup, aby mohl ovlivnit legislativní rozhodnutí, která budou eh, v návrhu komise. Děkuji, děkuji Stefane a slovo má Mark Tarabela. Marku. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že Stefan Foll řekl už to nejdůležitější. Já chci jen připomenout slova Alberta Desse, který říkal, že dokument komise je velmi dobrým základem pro práci, ale nechává nezodpovězenou celou řadu otázek. Někteří kolegové i pozorovatelé mají pocit, eh, že jsem trochu maniak, který se zaměřuje na jednu věc. Já se zaměřím na ten poslední bod, o kterém hovořil Stefan Le Foll, a to je volatilita cen. Ovlivňuje to zemědělce a především mladé zemědělce, kteří mají strach začít se věnovat tomuto povolání. Když se ale podíváme na ceny, když vidíme, jak klesá počet zemědělců mladších 35 let, vidíme, že je to opravdu znepokojivé a musíme začít jednat. A skutečně se jedná o bezpečnost, o dlouhodobou bezpečnost a stabilitu, protože je velmi těžké rozhodnout se, že budeme investovat v okamžiku, kdy není zajištěna žádná jistota. A to je podle mě slabina návrhu komise protože se zde dostatečně nehovoří o nutnosti, aby se veřejně regulovaly trhy. Stefan hovořil o krizi a kromě toho je zde ta extrémní volatilita cen. Samozřejmě je to obtížné, k tomu budeme potřebovat veřejné prostředky, musíme najít mechanismy, existují. Budeme moci využít ty existující mechanismy, ale bude třeba také vymyslet další mechanismy, které budou hrazeny z veřejných zdrojů. A v tomto parlamentu bychom se měli pokusit dosáhnout velké, silné většiny. Pravděpodobně půjde o další prostředky, které bychom měli investovat a proto budeme potřebovat velmi silnou většinu v tomto parlamentu, abychom se mohli postavit radě, ale podle mého názoru je to problém číslo jedna, kterým trpí zemědělství bez ohledu na zemi, bez ohledu na produkci. Máme třeba obiloviny, pak nastane krize a to působí problémy nejen pěstitelům obilovin, ale také chovatelům mléčného dobytka a tak dále. Takže bychom se na to měli zaměřit a měli bychom chtít udělat něco konkrétního, protože komise je v tomto velmi vágní a já to z 80% sice hodnotím pozitivně, ale těch 20%, které zbývají, to je to, že se na to dnes neodpovědělo a mě je to trošku líto že tato extrémní volatilita je považována za nezvratnou věc, za, za osud, za fatalitu. Já si myslím, že bychom měli mít určitou váhu také na mezinárodní scéně, abychom zabrzdili tento fenomén, který je ničivý. Děkuji, Marku. A teď budeme pokračovat. James Nicholson. Jamesy. Uh, thank you very much and... Um, Děkuji. Já bych na začátek rád řekl, že to si, že je velmi brzy. O tom jsme hovořili dnes dopoledne. Chtěli jsme to dodělat do května. Je těch prací opravdu hodně před námi. Já myslím, že první věc je popřát hodně štěstí Albertovi. Je to náročná práce, kterou má před sebou. Říkal, že těch otázek je 74, potom tam budou pozměňovací návrhy a ta práce se bude dále rozšiřovat nepochybně. Je to před ním hodně. To je jedna věc. Další věc je ta, že my v tomto výboru musíme ukázat vysokou míru odpovědnosti. Musíme se ujmout své odpovědnosti v rámci spolurozhodování, protože už to není dávno tak, že můžeme jen vinit komisi za to, co se bude dít. My do toho musíme aktivně vstoupit a zasadit se o to důrazně a pracovat na tom, co se bude dít v budoucnu. Také vítám to, že komise pracuje s dvěma pilíři. Já myslím, že to byla jasná věc od počátku. Mám pocit, že potřebujeme společnou zemědělskou politiku, která opravdu funguje. Nejen, že funguje v rámci byrokracie v Bruselu, ale že funguje v praxi v členských státech, že funguje vůči zemědělcům, již se týká a kteří musí fungovat v této politice. Myslím, že je dobré zajistit eh, zemědělcům pružnost, aby mohli dosahovat kvality a vysoké úrovně a nezávadnosti potravin, kterou požadujeme, a to nejenom v rámci Evropy, ale i dál. Musíme veřejnosti jasně sdělit jednu věc. O tom se zde hovořilo, že výhody dobré společné zemědělské politiky zde budou pro ně. A hodně lidí hovořilo o tom, že by bylo dobré do toho vnést ještě téma změny klimatu. A já mám pocit, že to je součást řešení. Zemědělství je součástí řešení změny klimatu. Není to součást problému, ale součást řešení. A já myslím, že tohle je něco, na co musíme poukazovat, tak to musíme sdělovat a při... často se stávalo, že jsme nebyli schopni toto dost dobře artikulovat. Hodně lidí vidělo zemědělství právě jako to problematické a pane předsedo, neexistuje nic jako levné jídlo. E, vysoká kvalita znamená odpovídající cena. A já se už dlouho věnuji tomu, že se snažím snížit byrokracii a souhlasím s Albertem. Já myslím, že pokud se něčeho z tohohle nebudeme chtít zbavit, tak to bude vést jenom k tomu, že té byrokracie bude víc. A já bych odkázal na kolegyně McGuinness. Já myslím, že nejenom, že zde bude byrokracie jako red tape, ale bude zde ještě ekologická byrokracie, green tape, což způsobí další problémy našim zemědělcům. A já jsem se snažil dopátrat definice aktivního zemědělce. Ta definice bude asi jiná v každém členském státě a tak si říkám, jestli vůbec jsme schopni sestavit jeden postup, jednu politiku pro aktivního zemědělce. O tom hovořil Mark, volatilita trhu. Nikdy nelze se úplně vyhnout volatilitě, ale když je volatilita, tak je třeba kráčet vpřed rychle tak, aby se produkce nevytratila. A to je to, s čím je třeba pracovat, pokud jde o volatilitu. Vzpomeňte si na mléko když in, začaly intervence. A komise to v případě másla a mléka opravdu nezvládla, protože to bylo tehdy velmi levné, pak se to prodávalo docela draze. Takže možná v některých případech se na tom dá ve finále i vydělat. Potom také budoucnost LFS, to je záležitost, které se musíme věnovat hodně lidí v těch náročných oblastech s tímhle hodně bojuje. A my na toto musíme myslet. Podmíněnost. To je součást té byrokracie, o které jsem hovořil. A myslím, že je to někde v tom systému, pokud jde o jeho realizaci. Já to zjišťuji v mém regionu. Velmi často dochází k tomu, že problémy se vyskytnou na úrovni členských států a pak se různým způsobem vykládá jedna věc v jednom dokumentu v Bruselu, ale Brusel je potom viněn za všechno, co se děje na národní a regionální úrovni a vlády národních států velmi rychle zbrkle řeknou, no z toho vyňte Brusel. Já myslím, že musíme podrobněji a pečlivěji sledovat realizaci samotnou toho, co připravujeme. A já bych to ještě, pane předsedo, uzavřel tím, že řeknu, že podle mého společná zemědělská politika by měla být především zemědělskou politikou. Nemůže to být politika životního prostředí, nemůže to být sociální politika. Možná tam budou prvky těchto oblastí zapracovány, ale je to stále zemědělské odvětví, je to stále eh, produkce potravin. Děkuji. Molto bene, grazie James. Děkuji. Děkuji Jamesy a nyní má slovo místo předsedy Nikolesku. Děkuji, děkuji. Děkuji za tyto první vstupy do debaty. Musíme zmínit tři aspekty. Za prvé, Otázka aktivních zemědělců. Pan Nicholson už hovořil o této věci. Cíl společné zemědělské politiky je produkce potravin, takže toto rozhodnutí bylo zásadní. V Rumunsku je 2,9 milionů hektarů nepoužívané zemědělské půdy. To znamená, že každý rok to znamená ztrátu ve výši 13 milionů a nemůžeme rozhodně v takovéto věci pokračovat. Je také nutno vzít v úvahu tuto situaci aktivního zemědělce a musíme usilovat o to, aby se tento systém uplatňoval v praxi. Potom tedy přímé platby pro farmy. To je nezbytný krok, který musíme dělat. Měli bychom se ale také podívat na právní definici velkého zemědělského podniku a tyto přímé platby jsou nezbytné. Tento systém není únosný, potřebujeme strukturovaná opatření pro rozvoj, aby Evropská unie byla konkurenceschopná. Takže druhý pilář, pilíř musí být pevný a musí být dobře financován, kromě toho tedy, že musí být dobře zpravován. Minulý týden jsme také hovořili o tomto tématu na plenárním zasedání ve Štrasburku. Jakákoliv reforma je zbytečná, pokud eh, neomezíme byrokracii, protože ten rozpočet eh, se musí dostat do rukou zemědělcům a ne úředníkům, kteří pracují v kancelářích. Na závěr se chci zmínit eh, o mladých eh, zemědělcích. Předseda včera v debatě se zmínil o dalších platbách pro mladé zemědělce v rámci prvního pilíře. Uvidíme, zda něco takového bude možno dělat a zda to budeme moci začlenit do naší budoucí práce. Děkuji. Děkuji, děkuji místo předsedovi Nikoleskovi. A nyní má slovo pan Reimers. Paní. Dankeschön. Also ich möchte mal darauf aufmerksam machen. Děkuji. Já bych eh, pouze chtěla opakovat to, co jsem už řekla v minulosti několikrát, jinými slovy, že musíme být velice opatrní, abychom to neměli příliš mnoho v prvním pilíři protože by to znamenalo ještě eh, větší byrokracii a pochopitelně byrokracie znamená vždycky větší náklady, což by vedlo k dalšímu znevýhodnění našeho postavení na světovém trhu. Takže jestliže bude větší byrokracie, tak to bude stát víc peněz eh, zemědělce a kromě toho to sníží naši konkurenceschopnost na světových trzích. Musíme se také zamyslet nad hospodářskou životaschopností schopností Eh, zemědělských podniků. To pochopitelně souvisí s řadou věcí, jako například zacházení se zvířaty a tak dále, ale každý zemědělec musí také myslet na to, že musí vydělat nějaké peníze, aby uživil svou rodinu a i o to se musíme postarat. <clears throat> Každý zemědělec má pouze 24 hodin eh, každý den k dispozici a pokud 24 hodin bude muset věnovat eh, vyplňování nejrůznějších formulářů, tak to znamená obrovské množství práce a obrovské zatížení. Čili Eh, to bude mít negativní dopad na jeho faktickou zemědělskou činnost a potom pro takového zemědělce je mimořádně eh, těžké eh, se věnovat všem těmto otázkám ochrany životního prostředí, sledování určitých prioritních politik a tak dále. Já si myslím, že Eh, často při těchto snahách zapomínáme, že zemědělství je zkrátka eh, primární ekonomický sektor a eh, také evropské hospodářství závisí na zemědělství. Je to jako kdybychom obraceli pyramidu hlavou dolů. Myslím si, že potřeba si uvědomit, že skutečně ve všech těch, na všech těch úrovních je obrovské množství byrokracie už dnes, proto nesmíme zapomínat na to, že tito lidé jsou producenti, že musí mít možnost eh, mít čas na svou práci, ne na to, aby vyplňovali formuláře. Potom musíme definovat také, co to je vlastně ten aktivní zemědělec. To je věc, která je mimořádně důležitá, jakým způsobem nastavíme hranice k této definici. To je to samé, jako když hovořím o malých a velkých eh, zemědělských podnicích. Potom musíme hovořit i zde o tom, kde je ta hranice mezi těmi nejmenšími eh, farmami. Musíme být mimořádně opatrní, eh, protože jinak ta situace bude mimořádně nespravedlivá v Evropě existují obrovské rozdíly, jsou zde různé historie, jsou historické kontexty, jsou zde různé regiony, jsou zde různé Ehm, také e, způsoby, jak se dostal daný stát do e, Evropské unie. Například to, co funguje v Itálii, nemusí fungovat ve Skandinavii a podobně. E, často zapomíná to, jak nepraktické některé ty věci jsou. Jestliže používáme nějaké Eh, standardy tak, eh, nebo nějaké normy, tak si musíme uvědomit, že v některé zemi to může skutečně fungovat dobře, zatímco v jiné zemi to je absolutně nerealizovatelné a jde to proti zájmu zemědělců. Myslím si, že když vytváříme svou zemědělskou politiku, musíme si dát pozor na to, abychom umožnili eh, různý vývoj v různých zemích a aby to měl, byl vždycky zemědělec, který, který má možnost rozvíjet svou činnost tak, jak je to podle něho rozumné. Další otázka je, co to je to výkonné zemědělství, efektivní zemědělství. Pochopitelně efektivní zemědělství eh, zohledňuje také eh, eh, ochranu přírody. Jestliže zemědělec žije v přírodě, tak pochopitelně je potřeba ho vnímat jako, kontext, jako součást tohoto kontextu. V žádném případě zemědělec by neměl pracovat proti ochraně přírody a také se to neděje. Děkuji a nyní má slovo Herbert Dorfman grazie, signor Presidente. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. I já eh, podporuji všechno, co řekla předcházející eh, eh, řečnice, což ukazuje, že skutečně v těchto otázkách jsme jednotní. Mám jenom několik dalších otázek a pár připomínek, které bych chtěla říct. Během posledních několika týdnů jsme hovořili o spravedlivé distribuci eh, finančních prostředků v prvním pilíři mezi členskými státy. Myslím si, že je potřeba se podívat ale na to, co se děje v jednotlivých členských státech. Dám vám příklad, například v zemi, odkud já jsem, v mém regionu v Itálii platby pod prvním pilířem, to znamená té přímé platby, jsou v průměru méně než 50 euro na hektar, kousek od, od, tom, od tamtud pár eh, desítek kilometrů, už, jsou, už je to 400 eh, euro na hektar. Takže i to je otázka, které se musíme věnovat. Eh, pochopitelně, že to není moc příjemné, ale musíme se tomu věnovat, nemůžeme to neustále obcházet. Další věc, úplně odlišná, souvisí s tím navrhovaným modelem, jakým způsobem by se ty věci měly ehm, přidělovat podle prvního eh, pilíře. Tady se již objevuje ta eh, otázka zeleného zemědělství. Eh, dále se zde hovoří, že bychom měli mít další dotace pro ty znevýhoděné Eh, regiony, čili jakým způsobem eh, to budeme opět definovat. Zatím eh, to se to týkalo pouze distribuce, rozdělování těch peněz, které byly k dispozici v druhém pilíři, to znamená jako součást rozvoje venkova. Nešlo o to, jestli členské státy dostaly nebo méně peněz, ale šlo o to, že bylo potřeba rozdělit to, co zbylo v tom druhém pilíři. Ehm, teď budeme mít k dispozici pro tyto znevýhodněné eh, oblasti, eh, budeme mít eh, spolurozhodování, to je věc, o které jsme nehovořili, i když je pravda, že jsme hovořili o tom asi před půl rokem tady v parlamentu, ale teď se k tomu přidružuje úplně nová dimenze a návrh komise vůbec se této otázce nevěnuje, čili opět další věc, které se musíme věnovat. Eh, kolegové tady také eh, hovořili opakovaně o mladých zemědělcích. Já nevím, jestli skutečně ten host, který jsme tady měli včera, jestli skutečně hovořil o tom, že by mladí eh, farmáři, mladí zemědělci měli dostávat nějaké další finanční prostředky, ale v každém případě něco takového úplně chybí v tom sdělení komise. Eh, ta celá otázka mladých zemědělců, jestli vůbec v budoucnosti ještě budou existovat nějací mladí zemědělci, to je věc, která je naprosto zásadní pro vývoj dalších deset, v dalších deseti letech, protože um, zkrátka dochází eh, ke změnám eh, v této generaci a otázka je, jestli vůbec budeme mít nějaké zemědělce, kteří budou ochotní v zemědělství ještě za deset let pracovat. Takže si myslím, že tento cíl povzbudit eh, eh, mladé lidi, eh, aby pracovali v zemědělství, by měl být jeden z našich hlavních cílů a měli bychom se také zamyslet nad tím, jak se to dá všechno přenést do praxe. Zatím si myslím, že k tomu žádné, žádné názory nemáme. Co se týče druhého pilíře, opět velice stručně, Tady si myslím, že e, e, co se e, týče toho odstraňování byrokracie pro malé zemědělské podniky, a tady si myslím, že je to pojato docela zajímavě v tom návrhu, ale je potřeba si uvědomit, že se to netýká pouze těch malých zemědělských podniků. u kterých je potřeba se postarat o to, aby tam bylo méně byrokracie. Já si myslím, že to jsou věci, které jsou skutečně mimořádně uh, Eh, obtížné, eh, týká se to veškeré, veškerých strukturálních politik a já si myslím, že ty změny eh, v platbách by znamenaly značné zjednodušení, snížení byrokracie. Jinými slovy, zemědělci by měli mít možnost tyto platby získávat bez těch strašně komplikovaných byrokratických procesu. To si myslím, že skutečně by bylo dobré. Nemůžeme přece neustále krmit toho papírového tygra. Já si myslím, že jestliže se nám podaří věci zjednodušit, tak potom se dá, dají ovlivnit i jiné věci. <clears throat> To v žádném případě by to nemělo znamenat další zátěž pro eh, evropský rozpočet, ale jde nám o to, abychom eh, umožnili těmto malým zemědělcům, aby byli více spokojeni se svou prací a se svou situací. Děkuji. Dorfman. Děkuji kolegovi Dorfmanovi a teď má slovo kolega Kosinger. Um, děkuji, děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl potrhnout, že je naprosto zásadní, aby ten první a druhý pilíř aby byly zcela jasně od sebe odděleny. Hlavně se to týká budoucnosti, protože jinak je tady určité riziko, že v budoucnosti Eh, budeme mít větší eh, nároky u druhého pilíře a pokud se podíváme na to, co eh, se stalo během posledních měsíců, tak právě v zemědělské politice, tak tady si myslím, že by bylo velice špatné, kdyby jsme eh, mezi eh, sebou sami se nebyli, nebyli schopni eh, za, shodnout na věcech. V rámci toho prvního pilíře tady se hovořilo už o tom zelenání. Jinými slovy, jestliže budeme zvažovat také otázky ekologické, tak to bude znamenat větší administrativní zátěž. Myslím si, že bychom měli se zamyslet i na tou otázku, jakým způsobem bychom mohli zvýšit přijatelnost celé společné zemědělské politiky tady v Evropě. Nesmíme přitom zapomínat na to, že tady nehovoříme pouze o přijímání této politiky ze strany evropských občanů. Měli bychom se soustředit právě na zemědělce, jestli oni přijímají tuto společnou zemědělskou politiku. Ostatně jsme o tom hovořili již včera kdy jsme hovořili o tom, jak, jak prudký, prudkému vývoji dochází v zemědělství, protože pouze 17 zemědělců v Evropě je mladších 35 let a já si myslím, že je velice důležité, aby v této zprávě eh, se velice konkrétně eh, hovořilo o tom, co můžeme dělat pro to, abychom zabránili stárnutí zemědělské populace. Myslím si, že hodně se dá udělat v oblasti školení a vzdělávání. Myslím si, že také bychom mohli mít větší investice do tohoto sektoru. V Rakousku máme systém, kdy jestliže mladý zemědělec začne podnikat, tak potom má možnost absolvovat určité školení, a pokud eh, splní tyto podmínky, tak dostane určitou částku peněz tak, aby mohl skutečně nastartovat svou práci v zemědělském sektoru. Děkuji. Kolega Šekeresky. Naše diskuse o reformě eh, společné eh, zemědělské politiky se odehrává skutečně ve správný čas, protože současně s tím hovoříme o nové finančním výhledu, hovoříme o strategii 2020, provádíme revizi rozpočtu, eh, děláme také revizi různých reform a také provádíme kontrolu zdravotního stavu zemědělské politiky. Eh, myslím si, že je potřeba, abychom k těmto věcem přistupovali eh, v širokém kontextu. Pochopitelně, že v Evropě je krize, ale eh, máme tady také nové úkoly, nové problémy, které před námi stojí, nejen tu krizi. A myslím si, že si musíme klást otázku, jak bude vypadat rozpočet, protože to je věc strašně důležitá v této souvislosti. Druhá věc, Eh, je následující. Jestliže chceme mít skutečně efektivní řešení, tak eh, je potřeba, abychom analyzovali zemědělskou politiku, eh, její historii, toho musíme se zamyslet i nad tím, čeho již bylo dosaženo. Myslím si, že tato politika je úspěšná a ty předcházející úspěchy eh, společné zemědělské politiky ukazují, že eh, musíme pokračovat ve svých snahách, musíme pokračovat s touto politikou, protože tato politika představuje skutečně velký úspěch pro Evropskou unii. Je to velký úspěch pro celý náš kontinent což platí o to více v současné době, kdy máme obrovské problémy v oblasti například energetických dodávek a kdy eh, je obrovský úkol před námi také související s dodávkami potravin. Je třeba stavět na tomto dědictví. Co se týče těch pilířů, myslím si, že První eh, pilíř by se měl postarat o tu příjmovou stránku eh, zemědělské produkce, zatímco druhý pilíř by se měl soustředit eh, spíš na otázku dalšího rozvoje. Otázka je, kolik peněz, a to souvisí pochopitelně s těmi pravidly, která budou opravovat fungování prvního a druhého pilíře, a to souvisí i s tím, kolik peněz budou dostat členské státy. Je jasné, že zemědělství je odlišné v různých členských státech a nejen to, i v jednotlivých státech jsou odlišné situace situace v různých regionech. E, otázka je, jestli bychom se měli soustředit na podporu těch malých zemědělských podniků, nebo naopak, jestli bychom měli podporovat velké zemědělské politiky, e, podniky. Pardon. Většinou ty velké zemědělské e, podniky jsou intenzivnější, jsou konkurenceschopnější a to souvisí s celou otázkou naší konkurenceschopnosti. Velice často ale ty velké podniky zase eh, eh, nejsou eh, dostatečně ekologické, nezohledňují otázku ochrany životního prostředí. Já si myslím, že bude potřeba tyto věci všechny zvážit. Týká se to hlavně obilí, protože tady ta volatilita skutečně je mimořádně závažný faktor, přitom má vliv například i na produkci drůbeže, na produkci masa a tak dále. Takže ta volatilita, co se týče obilí, Eh, to je asi to nejsnadnější, co můžeme řešit. Pokud budeme mít eh, dobrou úrodu eh, obilí, tak můžeme například zbývající plodiny používat také na výrobu energií. Na závěr, pane předsedo, eh, bych řekl, že stabilita je sice důležitá, ale musíme mít na paměti i ty vnější faktory, vnější okolnosti eh, a dívat se na to v tom globálním eh, kontextu. Je potřeba mít na paměti jednání a výsledky jednání se Světovou obchodní organizací. Nesmíme se izolovat protože pokud bychom se izolovali, tak by tím trpěla naše konkurenceschopnost. Čili všechny tyto směry, všechny tyto Eh, věci je potřeba zvážit a to současně. Já si zkrátka nedovedu představit Evropu bez společné zemědělské politiky. Tato, tato politika je prospěšná pro všechny v Evropě, je prospěšná také pro spotřebitele a společná zemědělská politika je také určitou zárukou e, zdravé populace evropské, e, v Evropské unii. Čili je to politika, která skutečně se týká každého jednoho člověka v Evropě. A to jsou faktory, které musíme mít na paměti, když teď hovoříme o reformě této politiky. Děkuji, kolega Šekereský, Kalněta a potom Rodus. dokuments No- Ten dokument komise vytváří velice dobrý základ pro společnou zemědělskou politiku a v takových zemích, jako je Lotyšsko, tak eh, tam eh, to se týká jeden hlavní princip a to je spravedlivé rozdělování a také, eh, a to se týká hlavně přímých plateb. Uh, Hovořili jsme o roce 2013, kdy tyto přímé platby budou vyrovnány eh, mezi staršími a novými členskými státy Evropské unie. Ale eh, jakým způsobem to bude vyrovnáno. Například v Lotyšsku ty přímé platby budou na velice nízké úrovni i nadále, a proto já se domnívám, že Individuální eh, procesy musí eh, být zváženy pro každý členský stát, tak abychom skutečně zajistili eh, spravedlivé rozdělování. To souvisí například se zprávou Joe Linena, kdy se zamýšlíme nad situací po roce 2013 lotyští farmáři se domnívají, že by neměla být, nemělo být žádné přechodné období a pokud bude, tak by toto přechodné doby mělo být velice krátké. Jestliže se podíváme na posledních několik let, tak jsme svědky toho, že celá generace eh, pracuje v podmínkách nespravedlivé hospodářské soutěže. Hovořím teď opět o lotyšských zemědělcích, kteří nepodporují eh, tu skutečnost, že stále ještě jsou jim vnucovány nějaké historické důvody pro to, co se děje. Lotyští farmáři nejsou vůbec spokojeni s tím, že dochází k destorzi eh, hospodářské soutěže. Eh, eh, tím se dostávám k té otázce financování v rámci prvního a druhého pilíře. Myslím si, že ta opatření by, pardon, ty prostředky by měly být skutečně spravedlivým způsobem rozdělovány. ať už se jedná o eh, první nebo druhý pilíř, druhý pilíř, který se zabývá rozvojem venkova. Návrh komise je takový, že v regionech budou zemědělci dostávat platby které eh, budou stejné a budou odpovídat průměrným platbám v Evropě. A to si myslím, že je věc, kterou bychom podpořit měli. Kromě toho je velice důležité také, jakým způsobem tato proporcionalita bude zajištěna a jakým způsobem eh, budeme schopni definovat přesně eh, ten, který region. Dále bych se chtěla zmínit ještě o otázce koncepční. Ta diskuse, kterou Eh, jsme měli eh, v souvislosti s diskusemi o reformě zemědělské politiky, se odehrává eh, v kontextu velice bouřlivé, bouřlivých změn a já si myslím, že musíme se postarat o to, abychom měli zajištěné dodávky potravin, ale musíme také zajistit eh, stabilní příjem, příjmy pro naše zemědělce a to si myslím, že by se také mělo promítnout do společné zemědělské politiky eh, pak bude skutečně funkční také z pohledu našich daňových poplatníků. Kromě toho, Lotyšsko by bylo také rádo, kdyby společná zemědělská politika eh, by se postarala o to, aby zemědělci zůstali v Lotyšsku. Teď kolega eh, Rodos, kolegyně Rodos. Děkuji, pane předsedo. Pro mě společná zemědělská politika znamená, otázku, následující otázku. Jak tedy vytvoříme spolehlivou společnou zemědělskou politiku, která nám zaručí, že zemědělci v Evropě budou i nadále schopni produkovat kvalitní potraviny? Musí umožnit eh, zemědělcům, aby byli i nadále motivováni, aby uživili své rodiny a aby přesto nezapomínala na cíle spojené s ochranou životního prostředí a zmírňování dopadů klimatických změn. Já si myslím, že v každém případě reforma společné zemědělské politiky je nevyhnutelná. Biologická rozmanitost i opatření na zmírnění dopadů klimatických změn jsou nezbytná. Klimatické změny poznamenávají zemědělství dvěma způsoby. Na jedné straně zemědělci sami produkují skleníkové plyny, ale zároveň trpí, protože klima se hodně změnilo. Diskuze se ubírá správným směrem, podle mého názoru. Pokud se nám podaří přesvědčit evropské občany o tom, že společná zemědělská politika zaručí veřejné služby, to znamená produkci, statků, pro které neexistuje trh a že se nejedná pouze o rozdělování prémií na úkor evropských občanů, tak teprve potom bude společná zemědělská politika vnímána pozitivně. Vítáme model, který navrhuje Evropská komise. To znamená možnost číslo dvě, která se velmi podobá modelu socialistů, modelu, který navrhli, navrhli socialisté. My bychom chtěli tři různé platby. Platby, které by byly navázány na ekologická kritéria a která by se zakládala na smlouvě důvěry mezi zemědělcem a druhá etapa počítá s náhradami pro vzdálené oblasti a třetí typ přímých plateb to by byly platby, které by byly navázány na služby ekologického nebo zemědělského speciálního charakteru. Komise chce rozhodně zdůraznit konkurenceschopnost. Aktivní zemědělci by získali lvý podíl a veřejné služby by tím trpěly. A to rozhodně nebude zdarma, bude to velmi drahé, bude to nesmírně drahé, než se podaří kompenzovat eh, nebo dát náhradu těmto zemědělcům. A to je pro mě velmi důležité. Je třeba vytvořit eh, polivalentní kvalitní zemědělství a to je možné pouze v případě, kdy zaručíme, že zemědělci dostanou přímé platby, že budou jejich příjemci. Teď je třeba odpovědět na těch 74 otázek. Právě teď se díváme lupou na tento návrh. Chceme zdravé, nezávislé zemědělství. Chceme zemědělský prostor, který by zachoval tu krajinu našeho dětství, tu venkovskou krajinu našeho dětství. Nechceme aby nás o tuto krajinu připravili. My jsme za ní zodpovědní a jsme za ní zodpovědní i vůči našim občanům. Jsme také nakloněni návrhu, který přispívá k prosperitě této společnosti. Děkuji paní Rodus a nyní pan Aňo a potom paní Evans. Sorry, a couple of points. First, um, Děkuji prvé řadě Steven Fall odešel ze sálu a já jsem na něj měl otázku. Chtěl jsem se zeptat, jak, malá je malá, jak malý je malý zemědělský podnik, aby mohl nárokovat platby, protože zde je tendence všechno rozdělovat, rozdělovat dál. A co ti mladí zemědělci, když se narodí dítě, tak se to zase dál rozdělí. Zemědělec to dál rozdělí. A bohužel britští daňoví poplatníci za toto poměrně platí, neuměrně. A nebude se jim líbit, když uvidí, že kvůli dotacím se zvyšují jejich daně. A zde opět hovoříme o změně klimatu. Můj podnik na jihu je teď pokryt sněhem. Tak to vypadalo včera, to byl ještě listopad. Tak už, se, už jste udělali, pánové, dost k tomu, aby se zastavilo globální oteplování. Tak už stačí, děkuji. Děkuji. Paní Evans. Děkuji, pane předsedo. Někdo z těch, co vystoupili, hovořil o rozdílech mezi jednotlivými členskými státy a v rámci členských států. A to se týká Walesu, jako mého volebního okrsku. Já bych na to ráda upozornila, pokud jde o přímé platby. To není stejný systém, jako je systém Spojeného království. My se na to díváme úplně jinak, protože přímé platby jsou pro naše zemědělce tak zásadní. Řada uh, našich zemědělců podniká ve velmi odlehlých oblastech, méně příznivých horských oblastech, které jsou úplně na okraji. A hodně kolegů o tom hovořilo o tom nepříznivé vývoji na trhu, o volatilitě, o krizi, která sílí, o tom, že obchodní řetězce a zpracovatelé ty zemědělce ničí. Vlastně ta přidaná hodnota z toho celého řetězce mizí a proto opravdu spoléhají na přímé platby, aby vůbec finančně přežili. A finanční zlepšení se nečeká v brzké době a pokud jde o okrsek, kde já působím, tak tam přímé platby vytlačily řadu zemědělců úplně z trhu a já bych na to ráda upozornila. Uvědomuji si, že společná zemědělská politika bude ze historického hlediska výrazný krok kupředu, bude to veliká změna i pro nás. Je tam potřeba dostatečné přechodné období, abychom ochránili naše zemědělce. A souhlasím s ostatními, že zde existuje potřeba zjednodušení a existuje i potřeba detailního zpracování změn v pilíři 1 a pilíři 2 plus financování. Musíme si probrat otázku na závadnosti potravin, která je v samém jádru této problematiky a jak už říkali i ostatní, je zde ještě odpovědnost v oblasti životního prostředí a v oblasti rozvoje venkova, to je rovněž také velmi důležité a myslím, že tyto dvě záležitosti, nezávadnost potraven a rozvoj venkova plus životní prostředí plus klima, změna klimatu mohou být, tyto záležitosti nemohou být nějak izolovaně řešeny. Musí patřit do naší politiky. Děkuji. Prego. Děkuji, pan Danalis, prosím. Grazie, prezidente. Θα αναφερθώ σε ένα θέμα που θεωρώ ότι είναι κομβικής όμως. Děkuji, pane předsedo. Je zde jedna otázka, která je podle mě zásadní. Myslím si, že proto, abychom posílili evropský model, ale také zprávu evropských venkovských oblastí, tak potřebujeme nové prvky, ale potřebujeme také vytvořit podmínky pro to, aby se zemědělci vrátili do venkovských oblastí, aby se tam eh, vrátili mladí lidé, dynamičtí zemědělci, kteří by mohli pracovat v této oblasti. Obrátit se na mladé zemědělce, to je určitě dobrý krok. Může nám to pomoci také v tom, abychom se vrátili k otázce příjmu zemědělců. Musíme se ale podívat na to, podle jakých kritérií budeme definovat mladé zemědělce. A musíme také vzít v úvahu specifika jednotlivých zemí, ale také jednotlivých regionů v rámci zemí jako takových. A domnívám se také, že debata o reformě společné zemědělské politiky je skvělou příležitostí k tomu, abychom zahájili debatu, jejímž cílem bude vyjasnit, eh, jednak tedy sami mezi sebou, ale také vůči okolnímu světu, že aby bylo možno zlepšit životní podmínky a umožnit eh, zachovat zemědělskou činnost eh, ve venkovských oblastech, tak proto je nutno účinně využívat všechny prostředky. Je také ale všem nutné realizovat horizontální politiky, a to jak na evropské, tak i na národní úrovni. A myslím si, že při této příležitosti naší povinnosti zahájit takovouto debatu. Paní Rowling má slovo. Děkuji, pane předsedo. Když pan z 18. listopadu ve čtvrtek zde vystupoval, tak já jsem stejně jako ostatní kolegové zjistila, že ty cíle dokumentu mohou být v pořádku, ale že problém bude v podrobném zpracování je to, máme obecný eh, směr, obecný záměr a budeme muset provést detailní proskoumání a pak panu komisaře sdělit, kam myslíme, že by se to mělo ubírat a kam naopak ne. Myslím si, že o to zde jde a už jsem na to upozorňovala. Mám pocit, že v Evropské unii i mimo ní musíme jasně říkat, že je naším právem mít společnou zemědělskou politiku, která upravuje zemědělské odvětví ve všech regionech a upravuje nárok zemědělce na odpovídající příjem. To je velmi důležité, a to nejen v Evropské unii, ale je to i něco, co musíme hájit v rámci AKT, Eurolatu a mimo, obecně mimo Evropskou unii, protože i tam se lidé nacházejí v tíživé situaci. Odpovídající příjem není možný. Nelze ho dosáhnout vzhledem k cenám potravin, protože ceny potravin často nepokrývají ani ceny výrobní v řadě regionů. Spotřebitel však je ten, kdo těží z těchto pladeb. Takže musíme jasně konstatovat, že přímé platby mají pomáhat zemědělcům obdělávat oblasti, to lze obhájit jako argument. A pokud jsem to pochopila správně, tak komisař pro zemědělství chce, aby společná zemědělská politika byla ekologičtější, protože se domnívá, že by takovéto vzniklé náklady bylo lépe a jednodušeji možné obhájit před veřejností, že by ekologická stránka věci mohla být populární. Ale je třeba se také zamyslet nad tím, jaké to má dopady. A já i podporuji to, co říkal pan Reimers a paní Kostinger. Vyjádřili to líp, lépe, než to vyjadřuji já v Němčině musíme jasně konstatovat, že ekologičtější společná zemědělská politika bude mít dopady na příjem zemědělců. A to je něco, čemu musíme zamezit. Musíme zamezit tomu, že bude kvést pouze byrokracie. A ne to, co má být pěstovanou plodinou. Včera jsme zde hovořili s mladými zemědělci a já jsem hovořila se zástupci z Lucemburska. A oni mě varovali, že více byrokracie by vzniklo třeba ve srovnání se stávajícími požadavky podmíněnosti. A říkali, že je to složité, že ekologické záležitosti by měly patřit pod první pilíř, protože že nesmí patřit pod první pilíř, protože v prvním pilíři už by nezbyly žádné prostředky. Říkali, že je potřeba, aby tyto náklady zůstaly v druhém pilíři. Tvrdili mi, že je třeba zajistit, aby dostávali nadále platby, na které mají nárok. trvali na tom, aby toto všechno zůstalo v druhém pilíře. A včera na začátku semináře s mladými zemědělci, kdy jsem e, ještě byla v sále, tak jsem se zamýšlela nad tím, kolik ti experti účtovali za tu prezentaci. Kolik si účtovala ta expertka za tu prezentaci? Mě se na to ptali zemědělci. Já jsem nevěděla přesně, jak se ta prezentace vyvíjela dál, protože jsem musela bohužel nebo najít, ale bylo řečeno, že to byl takzvaný expert. Málo kdy člověk slyší tak zmatenou prezentaci, jako jsme slyšeli včera od té takzvaně expertky a já jsem seděla před těmi mladými zemědělci, oni si sundali sluchátka a nechtěli vůbec poslouchat. Takže pane předsedo, ty peníze by bývalo bylo lepší věnovat na jiný účel v rámci našeho výboru. A také jsem chtěla říct něco k stropním hodnotám pro přímé platby v rámci společné zemědělské politiky. Zde musíme postupovat velmi opatrně, musíme dbát na to, aby nedošlo k žádnému narušení trhu to by je, mohlo být něco, co by vzniklo, pokud by tyto stropní hodnoty byly stanoveny. Člověk potom začne rozdělovat pozemky na třetiny, čtvrtiny, jedna bude patřit manželovi, druhá manželce a tak dále. V tomhle je třeba být opatrný. Musíme také zajistit odpovídající většinu ve výboru k tomu, aby bylo jasné, že ty cíle, které si stanovíme, budeme schopni prosadit. Děkuji. Grazie, onorevole Lulling. Děkuji, paní Luling. Chtěl jsem vás ujistit, že pokud je o práci expertů, tak jsme přijali rozhodnutí všichni společně. Není to jen rozhodnutí vašeho předsedy. Ashford a potom Patrao Neves. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěl vyjádřit k tomu, co zaznělo zvláště pokud jde o ty eh, pořádné podpory pro společnou zemědělskou politiku. Musíme pamatovat na statistiku. V dobách, kdy populace v mé zemi věnuje 11 svého příjmu na potraviny a průměrný příjem průměrného zemědělce je 50 příjmu průměrného pracovníka v Evropské unii. Tak je z toho zřejmé, že by se zdvojnásobila částka, kterou lidé utratí za potraviny, pokud eh, bychom realizovali to, co se navrhovalo. Ale chtěl jsem trošku varovat a to, co se týče rozpočtu. Abych to ilustroval. Co jsem slyšel zatím od komise, pokud jde o reformu, tak vidím seznam přání. Eh, je tu všechno pro každého, ale mm, velmi malý záběr na detaily. Pokud máme eh, splnit cíle, co se týče rozpočtu, tak musíme jasněji nastínit, jaké jsou zde cíle. Já chápu touhu komise věnovat se ekologickým záležitostem, opustit ty historické zátěže a přejít k aktivnímu zemědělství. To všechno se jeví jako dobrý nápad, ale nakonec je třeba potřeba říct, že tohle se jeví jako víc komplikací, víc byrokracie a více nákladů pro odvětví a podle mého názoru se to celé ubírá špatným směrem. Mně z toho jasně plyne, že každopádně zde budou kladeny vyšší požadavky i zastávající struktury podle společné zemědělské politiky. To volání po spravedlivějším rozdělení bude mít výrazné dopady. Bude to spravedlivější zacházení s členskými státy. Během krátké doby to bude mít vysoké finanční požadavky, co se týče rozpočtu. A já říkám, že ten rozpočet bude každopádně menší, než byl. A z hlediska rozpočtového tedy potřebujeme ve všech oblastech a zvláště ve společné zemědělské politice větší pružnost, schopnost reagovat na nastalé okolnosti. A to vždycky byla slabina tohoto systému, vždycky to bylo něco, co bylo potřeba řešit. A zvláště teď, když máme menší rozpočet, tak je potřeba mít tu pružnost. Ta je velmi důležitá a já na to upozorňuji proto, že jsem také členem výboru ŠUL a my se snažíme identifikovat reformu rozpočtu a náš zpravodaj přinesl tři návrhy. Reorganizaci jednotlivých okruhů v rámci evropského rozpočtu a ve dvou z těchto návrhů říká, že společná zemědělská politika by byla sloučena s otázkami energetiky a změny klimatu. Ve dvou z těchto návrzích se to takto navrhuje a můj návrh je, aby společná zemědělská politika tvořila 42 celkového rozpočtu a určitě tento návrh bude napadán. A já to říkám proto, že potřebujeme jasnější záběr na detaily. Pokud máme předložit tuto politiku jako sociální politiku, teritoriální politiku, politiku životního prostředí, politiku zemědělství, jako toto všechno, tak tam není žádný, žádná pozornost věnovaná detailu. Tak toto podle mého nemá být. A síla společné zemědělské politiky je v tom, že je to potravinářská politika. Máme zde 500 milionů lidí, kteří z toho budou mít výhody nejenom těch pět milionů v rámci zemědělské politiky. Takže já bych chtěla, pane předsedo, apelovat na to, abychom se zde více věnovali cíli záměru a uh, potřebnému záběru na detail. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Ašvarte. Všichni se musíme pokusit vysvětlit, že společná zemědělská politika není jen politikou pro evropské zemědělce, ale také pro všechny evropské občany. Pouze tak získáme potřebnou podporu všech poslanců Evropského parlamentu. Paní Patraoneves. Děkuji, pane předsedo, teď už mám mikrofon. Ráda bych eh, ze všeho nejdříve řekla, že sdělení komise mi globálně vyhovuje. Nicméně dělám si starosti, protože se blíží období Vánoc a dovolte mi takovou drobnou metaforu. Máme velmi hezkou krabičku, opravdu krásnou, a můžeme do ní dát eh, krásný vánoční dárek, ale zatím máme jen prázdnou krabičku. Ještě nevíme, co do té krabičky dáme, ještě nevíme, jaký bude ten vánoční dárek nebo dárek, který dostaneme trochu později. Já jsem eh, nadšená, že zde máme tuto krabičku, nicméně dělám si starosti, pokud je o dárek, který do této krabičky přijde. Vím, že je to velmi hezky koncipováno. Bylo zde pokušení vracet se ke struktuře společné zemědělské politiky. Někteří z nás eh, chtěli, aby už neexistovaly pilíře, nebo naopak, aby byly pilíře tři. Já jsem v podstatě spokojena s tím, že se komise nenechala přesvědčit a že zachovala tyto dva pilíře. Jsem také ráda, že když se hovořilo o veřejných stacích, eh, tak se zde také hodně v naší zprávě hovořilo o tom, že jsou zde veřejné statky první a druhé generace a jsem ráda, že také tato myšlenka převážila. A vidím, že ve sdělení se jasně říká, že hlavním cílem společné zemědělské politiky je produkce kvalitních potravin, které odpovídají kritérium, kritériím eh, potravinové bezpečnosti. Všichni víme, že je to jasná věc, ale některé hlasy, které se ozývaly, chtěli tuto realitu ze sdělení vypustit. Vím, že některé síly chtěli, aby se zapomnělo na to, co je základním posláním zemědělství. Mám na mysli určité ekologické kruhy, které vykonávaly obrovský tlak, které chtěly, aby společná zemědělská politika byla čím dál zelenější. A pokud to srovnáme s tím eh, předběžným dokumentem, který jsme měli k dispozici a srovnáme to s dokumentem, který komise nakonec předložila, tak vidíme, že v tom závěrečném dokumentu se posílila ta environmentální dimenze. Dobře, neměli bychom na to zapomínat, protože právě o tom zde diskutujeme. Je to společná zemědělská politika. Není to politika ekologická nebo politika pro ochranu životního prostředí, která by byla převlečena za zemědělskou politiku. Ne, ta existuje jinde. Zde máme zemědělskou politiku. Hovoříme zde o jejím ozelenění, hovoříme o jejím ekologickém rozměru. Vím, že se hodně hovoří také o klimatických změnách a pokud tato myšlenka, tato tematika není dále rozvíjena, tak někdy máme pocit, že zemědělství musí hrát roli bojovníka proti klimatickým změnám, musí bojovat proti klimatickým změnám. My víme, že v uplynulém desetiletí zemědělství skutečně mnohem intenzivněji než ostatní odvětví bojovalo proti klimatickým změnám, ale nemůžeme očekávat, že to bude jediné odvětví, které bude takto plnit svůj úkol. A pokud jde o posílení té ekologické dimenze, tak mě dělá starosti jedna věc. Jak dáme dohromady zelenější společnou zemědělskou politiku s rozpočtem, který rozhodně nenarůstá, a jak to sloučíme také s potřebou zjednodušení. To jsou tři aspekty, které jsou úzce propojeny. Jakým způsobem tento problém vyřešíme? Další věc, která mě znepokojuje, a nechci hovořit příliš dlouho, nicméně jsem Portugalka ze vzdálené oblasti z Azorských ostrovů a proto se chci s vámi podělit právě o tyto obavy. Hovoříme o o ochraně zemědělců, o ochraně malých zemědělských podniků, ale jaká jsou kritéria, která umožní definovat, co je vlastně malým zemědělským podnikem, kdo je drobným zemědělcem. Souhlasíme s tím, že je třeba definovat eh, malý zemědělský podnik. Hovoříme také o znevýhodněných oblastech, o podporách znevýhodněných oblastí, ale ve skutečnosti většina podpor je ve druhém pilíři a druhý pilíř to znamená spolufinancování a spolufinancování ve chvíli, kdy členské státy bojují se závažnou rozpočtovou krizí, to znamená, že tyto znevýhodněné oblasti se ze dne na den eh, ocitnou v ještě horší situaci, než byly. Nechci hovořit příliš dlouho, takže bych na závěr řekla, že nejdůležitější je, aby v té krabičce byl jako dárek eh, spravedlivější koncept, spravedlivější koncepce společné zemědělské politiky. A co to znamená? Budeme hovořit pouze o rozdělování podle hektaru? To by bylo na první pohled spravedlivější a potom by zde byly určité korekční výpočty. Nebo to bude jako hra, kdy se prostě zamíchají karty a věci se nezmění. Každý si to sám vypočítá. Pokud jde o využití korekčních, eh, korekčních faktorů, aby ti, kteří dostávají více, dostali ještě více a ti, co dostávají méně, začali dostávat ještě méně, tak si myslím, že to nebude nic eh, příjemného, ale doufám, že nám Ježíšek přinese hezký dárek. Děkuji. Ježíšek nám zatím přinesl Lisabonskou smlouvu, takže nám přinesl zodpovědnost všechny tyto věci zajistit. A teď je na nás, abychom to skutečně udělali. McGuinness. Děkuji, pane předsedající. Já doufám, že ne veškerou eh, zodpovědnost na mě, protože jsem eh, poslední řečnice. Já bych chtěla říct, že na základě toho, co zde zastalo, eh, že bych chtěla podpořit hlavně to, co řekl Richard ashworth který zdůraznil prioritu produkce potravin. Pochopitelně by bylo špatné, kdybychom neměli dostatek potravin a kdyby se to projevilo i e, vyššími cenami. Kromě toho je potřeba také zajistit kvalitu potravin. Já si dělám trošičku starosti s tím, že komise se snaží nějakým způsobem ospravedlňovat některé to věci. Um, Eh, stále hovoří o tom, že nemáme silné postavení, ale já si myslím, že bychom měli mít silné postavení. Kromě toho, já jsem právě konce zúčastnila diskuse o, o, diskuse o rozpočtu a o záležitostech, které souvisí s rozpočtem a tady máme také obrovské množství obav. Čili eh, eh, jakým způsobem to všechno promítneme do určité částky peněz. A to není správný přístup. Já se obávám, že veškerá konverzace, která tady zazněla, se týkala právě této věci. Já bych teď ráda položila několik otázek. Uh, Eh, v tom eh, dokumentu se hovoří o třech alternativách, přičemž jedna z nich je již zvolena. Pokud budeme upřímní sami k sobě, tak je potřeba si uvědomit, že potřebujeme mít informace o všech těch třech alternativách a také potřebujeme vědět, jaké to bude mít dopady. Musíme chápat, eh, jakou máme vlastně možnost výběru, do jaké míry to všechno bude mít vliv na zemědělce v celé Evropě. Tyto informace nám k dispozici dány nebyly. Co se týče spravedlivého přístupu, to je otázka mimořádně eh, důležitá a platná, protože eh, nikdo eh, si nemůže myslet, že všechno je spravedlivé. Ani dítě, které žije v jedné rodině, si nemyslí, že všichni jsou vůči němu spravedliví. A přitom se můžete snažit jako ke všem spravedlivý být. Takže eh, celá tato koncepce je strašně důležitá pro lidi, kteří mají vytvářet zákony a předpisy k těmto věcem. Co se týče těch platek, které se vztahují na plochu, eh, já mám takový pocit na základě hospodářského cítění, eh, že v podstatě zvýšují, zvyšují naše náklady, čili myslím si, že bychom se měli bavit také o tom, jaké mají dopady tyto systémy na bázi plateb na Eh, plochu, co se týče těch stropů, tady si myslím, že i to eh, souvisí s tím, eh, jak fungují ty velké zemědělské podniky ve srovnání s malými. To jsou zase velice obtížné koncepce, které se z právního hlediska velice těžko upravují. V současné době hovoříme také o tom, jakým způsobem to bude mít eh, vliv na eh, produkci potravin. To je naprosto zásadní pro naši diskusi. Co se týče těch aktivních zemědělců, já si myslím, eh, že právě aktivní zemědělci by měli skutečně z toho všeho mít prospěch. V některých zemích skutečně ty aktivní zemědělci dostávají ty platby a měli bychom se postarat o to, abychom zjistili, v kterých zemích tomu tak není, kde ty peníze, kde ty platby nejdou těm zemědělcům, ale ty peníze jdou například na na výstavu golfových hřišť nebo podobně, čili to je další problém, kterému bychom se měli věnovat. Kromě toho existuje ještě další otázka e, a sice je ten aktivní zemědělec člověk, který pracuje celý den, nebo je to někdo, kdo je třeba učitel a přitom má zemědělský podnik, e, na kterém pracuje. To jsou všechno věci strašně obtížné, kterým se často vyhýbáme a já si myslím, že musíme o těchto věcech hovořit skutečně upřímně, tak abychom se dobrali správných řešení. Kromě toho se mi zdá, že některé ty připomínky, které jsem e, říkala o tom, že nám zelená ten první pilíř, to si myslím, že platí. Myslím si, že i nadále platí i to, že tento sektor je mimořádně hodně regulován. Kromě toho si dělám také starosti s tím, že se hodně zdůrazňují ty přímé platby a nezdůrazňuje se úloha rol, Eh, trhu. A přitom si myslím, že právě trh se může postarat o lepší ceny a lepší návratnost pro zemědělce. Jinými slovy, zaměřujeme se pouze na jednu věc a přitom ignorujeme trh, eh, ignorujeme regulaci trhu. To všechno pochopitelně souvisí také s tou otázkou zabezpečení dodávek potravin, což je věc, eh, která představuje obrovské starosti pro nás. Obávám se, že tato diskuse nejde hlouběji, než tomu bylo dříve v těchto diskusích a e, myslím si, že až budeme mít skutečně ten návrh té e, e, legislativy od komise, tak potom se budeme moci konečně pustit do některých konkrétních věcí. Mně se vůbec ale nelíbí ten směr, kterým se ubírají tyto reformy a to z důvodu, které jsem právě teď uvedla. Pane předsedo, děkuji. Ringrazio tutti gli interventi. Děkuji všem řečníkům. Bylo zde 18 řečníků, pane řediteli Tasosi, 18 různých hledisek, 18 názorů, ale všichni říkají, že společná zemědělská politika musí být silná, musí odpovědět na očekávání zemědělců a občanů. Takže teď dáme slovo Tasosovi Saňotisovi z Generálního ředitelství pro zemědělství Evropské komise. Tasosi. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám všem za ty velice eh, zajímavé připomínky a také za tu práci, kterou jste odvedli. Eh, co se eh, týče těch 72 otázek, ty v podstatě vyčerpávají všechny otázky, které bychom mohli vznést v této souvislosti a já doufám, že svým příspěvkem nenastolím další otázky. Pokusím eh, se eh, nejprve obecně eh, reagovat na to, co se zaznělo, také vyjasnit některé části toho sdělení komunikace. Ehm, pochopitelně ten konkrétní návrh, na ten si budeme muset ještě počkat, ale budu Eh, mít připomínky eh, k, té současné, k tomu současnému stavu, ve kterém se teď nacházíme. Co se eh, týče toho, že vlastně toto je pouze jakýsi seznam našich přání, myslím si, že bychom tady měli být velice konkrétní, když hovoříme o tom, o čem je vlastně toto sdělení. Jde o to, že se snažíme tímto sdělením reagovat na veřejnou diskusi, která vznikla na základě iniciativy našeho komisaře, který pokouší zjistit, co si vlastně veřejnost myslí o společné zemědělské politice. Zatím jsme neodpověděli na všechny otázky, které jsme položili, ale v současné době máme určité informace o tom, jaká je ta základní orientace, máme určité odpovědi na některé oblasti, kde ty odpovědi jsou velice potřebné. Dovolte, abych, se, eh, abych teď řekl něco o těch třech alternativách, těch třech možnostech, Eh, které jsou často eh, prezentovány poměrně zmateně a přitom se promítají do té veřejné diskuse. Ta první alternativa se zamýšlí eh, nad tím, jaký by byl dopad snížení podpory a bere v úvahu to, že by skutečně v členských státech a v některých sektorech to, a některých regionech to mělo obrovský dopad a domnívá se, že takový dopad je tak velký, že je potřeba to eh, zabrzdit. Myslím si, že eh, to se všechno projevilo eh, v těch diskusích. Týká se to ostatně také té alternativy třetí, kdy reakce od, docháváme nejen od členských států, ale také od těch organizací, které říkáme think tanky. Bude provedena studie dopadu Eh, jinými slovy, položme tu otázku, co se stane, když neuděláme vůbec nic a naopak, co se stane, když zrušíme všechno, co již nám přineslo určité výsledky. To, ten proces hodnocení dopadu o budoucnosti eh, společné městské politiky, eh, již tato studie byla zahájena již loni v loňském roce, kdy Eh, zatím eh, už se to zúčastnilo 50 lidí, měli jsme celou řadu setkání k tomu, kdy se snažíme analyzovat všechny tyto alternativy. 3 listopadu jsme zahájili konzultační proces o tomto, o této, o tomto hodnocení dopadu, kde se zabýváme také definicí vlastního problému, definicí dalšího směru. Opět jsme přizvali eh, veřejnost, aby se vyjádřila k této věci do 25. ledna, tak aby jejich příspěvky mohly být také zabudovány do tohoto dokumentu. Co se týče těch otázek, které jste položil, myslím si, že většina těchto položil, myslím si, že to otázky, tyto otázky eh, se vztahují hlavně eh, k vztahu mezi prvním a druhým pilířem. Já ale potřeba eh, něco objasnit a to souvisí přímo s titulem tohoto sdělení. Hovoříme se o potravinách, o teritoriích a také o životním prostředí. To jsou všechno součást těch společné zemědělské politiky. Nikde nevytváříme dojem, že e, e, společná zemědělská politika se netýká zemědělské produkce, nebo že to je pouze o otázka zemědělské produkce. Už určitou dobu hovoříme o tom, že zemědělství se netýká pouze produkce potravin, ale týká se to také poskytování služeb v celé tomto sektoru e, to souvisí s celou řadou obrovských problémů, které musíme řešit a e, co se týče toho vztahu mezi prvním a druhým pilířem, tady je třeba říci, že nechceme e, ty, ta opatření, které se týkají zemědělské výroby a životního prostředí, e, přenést do toho druhého pilíře. Myslím si, že je potřeba mít cílená opatření, která pochopitelně budou souviset se zlepšením životního prostředí a kromě toho ale musí tyto věci být velice specifické pro jednotlivé regiony, jednotlivá místa a záleží na členských státech, aby tyto věci eh, upravili. Navrhujeme, aby v prvním pilíři Některá, některá jednoduchá opatření, která již jsou k dispozici, z nich některá tato opatření eh, souvisejí s podmínkami, eh, které upravují ochranu životního prostředí a zemědělské výroby. To jsou všechno věci, které souvisejí s poskytováním veřejných statků eh, ať už se to jedná rotace plodin nebo těch ploch, které nejsou obdělávány, to jsou všechno věci, eh, které často již vstoupily do praxe. Eh, často jsme kritizováni ze dvou stran. Za prvé nám někteří říkají, že nám jde o to, abychom věci dělali ještě daleko složitější, což vůbec není náš záměr. Za, za druhé potom velice často nám říká, že eh, to znamená vlastně kompenzace zemědělců za něco, co už země dělají. Přitom ta pravda je někde mezi těmito dvěma extrémy. Snažíme se zjistit, konkrétní typy opatření, podmínky, plochy a tak dále, kde tyto věci by měly být uváděny v život. A přitom musíme mít na paměti, že bychom neměli eh, ještě věc činit složitější, ale současně s tím bychom neměli eh, zapomínat na to, že eh, cílem přímých plateb není jenom poskytovat příjem, ale také zajistit to, čemu říkáme veřejné statky. Kromě toho je třeba si uvědomit, že existují určité eh, regiony, které mají eh, speciál, specifické charakteristiky, jsou to například přírodní eh, omezení a tak dále. A my dáváme členským státům možnost, aby tyto věci vzali v úvahu, když nějakým způsobem se snaží najít rovnováhu mezi podporou, která je poskytována jiným členským státům. Co se týče těch aktivních zemědělců, otázky těch stropů a tak dále, to Eh, a otázka těch aktivních zemědělců, tak myslím si, že to teď po tom oddělení to má úplně eh, jiný význam, protože teď eh, si klademe otázku, kde máme udělat tu hranici Eh, některé tyto odpovědi pochopitelně nebudou úplně relevantní eh, k tomu, co říkáme, co nazýváme malými zemědělskými eh, podniky a těmi, co nejsou. Myslím si, že malé dítě nemůže být aktivním zemědělcem, čili musíme najít nějaké řešení, možná, že bude jednoduché. S tím souvisejí další problémy, možná, že složitější. Existuje nějaká společná definice toho, co to je malá, malé hospodářství nebo co Eh, kdo to je aktivní zemědělec a tak dále. To jsou přesně ty otázky, kterým se musíme věnovat, pokusit se přitom najít určitou rovnováhu mezi potřebou eh, poskytovat eh, další podporu těm malým farmářům, ale přitom bychom něco, něco takového měli dosáhnout, aniž bychom nějakým způsobem museli přizpůsobovat ty strukturální záležitosti. To je ta nejširší oblast, odkud k nám přichází nejvíce otázek a e, novou prioritou, je to nová priorita společné zemědělské politiky, ale odráží to i tu složitost situace, e, e, které teď čelíme. Chtěl bych se dále zmínit o těch cenových volatilitách a také o trhu. Na trhu existují specifické podmínky. Ty nové podmínky, které v současné době existují v zemědělství, jsou takové, že Ceny výrobní jsou vysoké ve srovnání eh, s historickými cenami dříve a myslím si, že jakékoliv, jakékoliv intervence na trhu mohou být vnímány pouze jenom jako asi pojitka, pojistka, jakési eh, zabezpečovací zařízení. Nechceme, aby hrál jinou roli, protože neposkytují potom tržní signály farmářům, aby se přizpůsobili nové situaci na trhu. Myslím si, že je potřeba, abychom se soustředili na nové e, elementy, které charakterizují e, tento trh. To se týká cenové volatility, ale také volatility příjmu a to souvisí s těmi vstupními cenami, e, což jsou věci, které jsou nové Eh, jsou to věci, které vyžadují eh, nové odpovědi od nás a možná, že kombinaci různých nových odpovědí, což je přesně to, s čím budeme muset přijít, protože ne každý sektor, ne každý, členský, eh, ne každý člověk může mít stejné pokud možno správné odpovědi nebo reakce na tato opatření. Pane předsedo, já bych tady asi skončil. Chtěl bych vám slíbit jednu věc, a sice, že v tom procesu přípravy studie o dopadu Eh, vám budeme poskytovat všechny další informace, které budou souviset s touto analýzou, ale které souvisejí také s věcmi, které vy budete dělat sami a pochopitelně kdykoliv budeme vám k dispozici, abychom reagovali na další vaše otázky a připomínky. Děkuji. Grazie al direttore. Děkuji řediteli Tasosovi. Myslím, že opravdu musíme pracovat eh, v souladu. I pracovní skupina, která byla vytvořena spolu se zpravodajem Albertem Desem a všichni stínoví zpravodajové budou pracovat v úzkém kontaktu s komisí. A doufám, že se nám podaří dosáhnout toho, aby legislativní návrh komise vzal do velké míry v úvahu naše názory, které chceme odhlasovat zde na tomto výboru. Tím jsme ukončili rozpravu, dali jsme slovo Tasosovi a teď eh, pokud eh, Kdyby tady Albert ještě zůstal, tak eh, by měl závěrečné slovo, ale bohužel, jak jsme slyšeli, musel nás opustit. Takže si myslím, že můžeme uzavřít rozpravu k reformě společné zemědělské politiky po roce 2013. Uděláme si teď několika minutovou přestávku a budeme pokračovat, až sem přijde George Lyon s odborníky z právní služby parlamentu a z právní služby komise, abychom mohli projednat následující bod na pořadu jednání, to znamená změna směrnice, která se týká geneticky modifikovaných organismů.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 Jean Jean. T'entends Gorbe <laughs> euh, debout.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 Poslední bod na programu je bod číslo 10, změna směrnice. Posaďte se, prosím. Změna směrnice 2001 18, pokud jde o možnost členských států zakázat či omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů na jejich území. Po prvotní výměně názorů, kterou jsme absolvovali na konci října, vyplynuly ještě další záležitosti. Dostali jsme reakci ministrů zemědělství a ministrů životního prostředí. Dostali jsme také reakci právní služby rady, která vyjadřila kritiku na adresu návrhu komise. A nyní zde jsou dva zástupci právní služby parlamentu. Paní Maria Gomeslea a paní Joana Amastopulo, která nastíní právní analýzu. Já se potom zeptám na několik otázek. George, který zde bohužel dnes není, mě požádal, abych za něj ty otázky položil. A nyní tedy už dám slovo právní služby parlamentu, aby se vyjádřila. Prosím vás o maximální stručnost. Paní Maria Gomeslá, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že jste dostal kopii stanoviska, které jsme vyhotovili pro výbor pro životní prostředí a nebudu opakovat to, co jsme uvedli písemně. V požadavku na zpracování stanoviska, který jsme dostali od výboru Envy, byly nastíněny určité obavy, co se týče právního základu tohoto návrhu. Jak víte, zde se upravuje směrnice 2018, pokud jde o dobrovolné používání GMO. Je to navrhovaný harmonizovaný systém, co se týče vyhodnocení rizika vůči lidskému zdraví a životnímu prostředí. A je tam také nastaven systém schvalování. Jde o to, že členské státy nemohou potom zakázat produkty, které byly už jednou schváleny. Jsou tam tedy typická ustanovení vnitřního trhu u produktů, jako zde jsou geneticky modifikované organismy. Máme harmonizovaná kritéria, pokud se naplní, tak potom eh, může docházet k volnému oběhu v rámci vnitřního trhu. Takže to je reakce na právní základ. Je to článek 114 smlouvy. My jsme studovali judikaturu a právní základ musí odpovídat právnímu záměru. Takže jsme sledovali záměr směrnice. Nyní se navrhuje změna směrnice, doplňuje se tam nové ustanovení a ta myšlenka je taková, že by se to zapracovalo do daného stávajícího právního rámce. A my se domníváme, že tato změna navrhovaná už je zapracovaná do obecného kontextu a vlastně nijak um, výrazně neprávního hlediska celý předpis jako takový a proto se domníváme, že to zapadá do stávajícího právního rámce. Podle našeho názoru platí, a to jsme se snažili vysvětlit co vlastně znamená ta novinka, ten nový článek, nové ustanovení. Tam se říká, že členské státy mohou uplatnit omezující opatření u GMO, které již byly jednou v rámci harmonizovaného postupu schváleny. A pokud jsou jiné důvody než důvody životního prostředí či ochrany zdraví, tak to platí, tak jak jsem řekla. To znamená, v souladu se smlouvou toto znění znamená, v souladu se smlouvou a judikatorou. To znamená, článek, který navrhuje komise, se týká omezujících opatření, obecně řečeno, které tvoří výjimku pravidel vnitřního trhu. A vždycky je potřeba provádět právní výklad v souladu s těmito pravidly a ne eh, extenzivně, naopak však restriktivně. Ty důvody musí být závažné důvody, ne pouze ekonomické důvody. A zde máme poměrně restriktivní judikaturu, protože pokaždé, když členské státy používají určité odůvodnění nebo nějaký důvod jako ekonomický důvod, tak Evropský soudní dvůr to velmi opatrně vyhodnocuje a zjišťuje, přípustnost takovýchto kritérií. I tam, kde je konstatována přípustnost, tak se stejně vždycky vydá výnos, že je potřeba zmírnit daná restriktivní opatření. Což znamená, že je potřeba provést vyhodnocení a zjistit, zda tam neexistují nějaká méně či více restriktivní opatření. Vždycky, když členský stát chce použít daný článek, tak musí vzít v potaz veškeré podmínky, které máme ve výkladu eh, smlouvy a které se nacházejí v judikatoře, kdy soudy prováděly výklad smlouvy. A naše technické a politické vyhodnocení znamená, co je praktický dopad těchto ustanovení v souladu se všemi těmi opatřeními, která už existují na základě smlouvy a na základě judikatury. Komise asi vysvětlí lépe důvody, proč bylo toto ustanovení koncipováno tak, jak bylo koncipováno, ale jsou tam ještě další otázky a ty se týkají slučitelnosti s pravedly GATT a pravedly VTO. Asi to nemusíme podrobně rozvádět. Kolegové mohou, pokud budete mít zájem, ale jsme tady a můžeme odpovědět na vaše otázky. Děkuji. Já bych řekl, pokud právní služba souhlasí vzhledem k tomu, že mám otázky, které určitě budou potřebovat, abyste je zodpověděli, jsou to otázky připravené zpravodajem, já bych tyto otázky přečetl a potom ta odpověď může už eh, obsahovat odpovědi na tyto otázky, které zde přečtu. A potom samozřejmě zahájíme rozpravu. První otázka. Samozřejmě může odpovídat i zástupce komise, ředitelství pro zdraví. Za prvé, je takovýto návrh eh, nezbytný ve světle doporučení komise o koexistenci? zaručuje široké, státy, široké možnosti pro členské státy omezit pěstování GMO v určitých oblastech prostřednictvím režimu flexibility pro přijímání těchto opatření. A ve světle toho, že komise chce zrevidovat legislativu o GMO, pro rok 2012. Nebylo by jednodušší změnit článek 26a aby normy o koexistenci byly nezbytné a závazné pro členské státy a pracovat potom směrem k větší flexibilitě. Druhá otázka. Vzhledem k tomu, že velký počet národních vlád, které vytváří blokační měč, menšinu uvnitř rady, vypadá, že chce zamítnout takovýto návrh. Dá vůbec smysl pokračovat v této práci, nebo jenom ztrácíme čas? Tak to se ptá náš zpravodaj. Třetí otázka. Jak může Evropský parlament změnit návrh, když stanoviska právních služeb všech tří institucí ohledně právního základu článku 114 smlouvy jsou protichudné? Čtvrtá otázka. Z jakého důvodu komise nesouhlasí s radou a nezdílí s radou eh, práci, kterou odvádí ad hoc v oblasti GMO, ohledně toho, jak by členské státy mohly omezit pěstování těchto organismů na svém území. Jako spoluzákonodárce by eh, měla být přece informována o těchto krocích, aby, mohl přijmout, aby mohla přijmout vědomé rozhodnutí o této oblasti. Pokud jde o přijímání restriktivních opatření, tak eh, zde je omezená působnost, nicméně nejsou jasné důvody pro které by hovořily pro používání takovýchto restriktivních opatření. Další otázka. Je třeba větší jasnost, pokud jde o možný střed na poli WTO ohledně možných opatření přijatých členskými státy následně po tomto návrhu. Jak je možno dosáhnout takovéto jasnosti? Komise by měla poskytnout členským státům určité orientace, jak bylo žádáno na radě. Vzhledem k tomu, na co se upozorňovalo v rámci VTO, by bylo obtížné pro členský stát přijmout restriktivní opatření ohledně používání geneticky pozměněných osiv, aniž bychom se odkázali na jiné než vědecké odůvodnění. A další dvě krátké otázky. Když členský stát musí reagovat na Eh, spor nebo tedy na napadnutí ze strany VTO, pokud jde o jeho vnitřní opatření, restriktivní opatření, tak do jaké míry a za jakých podmínek je komise zodpovědná za obhajobu tohoto členského státu? A poslední otázka. Komise odpověděla na právní stanovisko rady. Chce komise odpovědět také v krátkém čase na stanovisko právní služby parlamentu? To je poslední otázka, kterou určitě vyřešíme na tomto dnešním zasedání. Toto jsou tedy otázky, které připravil George Lyon, které se vám nyní přečetl. A teď samozřejmě má slovo také zástupce komise. Řekl bych, že tedy můžeme začít u komise a potom samozřejmě právní služba parlamentu dostane slovo. Prosím. Pane Pudeli, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve bych rád řekl, že jsem s potěšením přečetl stanovisko právní služby parlamentu. Pro někoho není záhadou, že jsme si přečetli stanovisko právní služby rady velmi podrobně a netrpělivě jsme očekávali stanovisko právní služby parlamentu. Když jsme si ho přečetli, tak Angro, eh, právní služba parlamentu potvrdila naše stanovisko, tedy stanovisko právní služby komise. Byli jsme tedy velmi rádi. Abych odpověděl na poslední otázku pana Lajana. Nepočítal jsem s tím, že zde bude oficiální odpověď na tuto otázku. Nevím, jestli budete spokojeni s tím, co vám odpovím, ale můžeme určitě potvrdit, že stanovisko, které právě přečetl, nebo přečetla vaše zástupkyně, nás plně uspokojuje, takže to bereme v úvahu a nechceme na to žádným způsobem reagovat pouze v případě, že zde bude opravdu písemná žádost z vaší strany, ale můžeme pouze potvrdit, že stanovisko parlamentu nás uspokojuje. Pokud jde o další otázky. Za prvé, je tento návrh nezbytný? Odpovídáme ano. Ano, aby se vyjasnila právní situace, protože, jak víte, v současném systému, když členský stát přijal opatření, která byla v rozporu s komunitární legislativou, tak jsme se snažili na radě eh, rozporovat eh, tyto doložky. Rada vždycky nakonec zamítla naše legislativní návrhy a vznikal takový právní chaos, kdy komise nechtěla jít k soudu, aby odsoudila členské státy a předseda Barroso Chtěl situaci vyjasnit a navrhl ten balíček opatření 13. července a jedním z těchto opatření je svoboda nebo svobodné rozhodnutí členského státu ohledně pěstování či nepěstování těchto organismů na svém území. Každý členský stát se tedy rozhoduje, zda bude nebo nebude pěstovat tyto kultury. My potřebujeme právní základ, proto jsme předložili návrh na změnu článku 26b směrnice a je na členském státě, aby se rozhodl tedy sám. Druhá otázka pana Lajona, to je blokační menšina v radě. sám zpravodaj říká, zda stojí za to plýtvat na to časem. Na to samozřejmě nemohu odpovědět já, je ale pravda, že v radě pro zemědělství a také pro životní prostředí probíhají diskuze, stanoviska nejsou stejná, především pokud jde o životní prostředí. Je pravda, že jsou zde členské státy, ehm, malá menšina členských států, která je rozhodně proti byl zde také určitý počet členských států, řekněme polovina, která byla relativně pro a ostatní očekávali stanoviska právní služby rady. Právní stanovisko je tedy spíše negativní, když to srovnáme se stanoviskem komise, alespoň tedy pokud jde o právní základ. A očekávali také stanovisko parlamentu. Členské státy teď mají tato tři právní stanoviska, komise, rada, parlament a je na nich, aby se rozhodli. A nejsme pesimističtí. Myslíme si, že určitě nestrácíte čas tím, když o tom budete diskutovat. A především eh, zde na vašem výboru ve výboru tedy pro životní prostředí a také v parlamentu jako takovém. A pan komisař Dalí chce, aby byla vedena opravdu hluboká debata na toto téma s tím, že tento návrh pokrývá pouze pěstování a jak zde bylo řečeno, od roku 2012 se bude debatovat o kompletní revizi legislativy o geneticky modifikovaných organismech a dnes nechceme otevírat debatu o kompletní revizi této legislativy. Chceme, abychom se zaměřili pouze na to pěstování, které bude povolené nebo nepovolené v jednotlivých členských státech. Třetí otázka, jak může parlament eh, jednat, eh, když jsou vlastně tři názory právních služeb proti chudné, tak eh, to také není na mě, abych odpověděl na tuto otázku. Čtvrtá otázka, proč eh, komise nezdílí další důvody, které by mohly využít členské státy k tomu, aby vysvětlili zákaz pěstování těchto kultur. Já si myslím, že my nejsme proti, my jsme připraveni sdílet eh, tato stanoviska s kýmkoliv. Vaše právní služba se spíše zakládá nebo zakládá své vysvětlení na veřejné morálce a moralitě. Členské státy mohou své rozhodnutí nepovolit toto pěstování mohou zakládat na jiných eh, důvodech, například zachování sociálních eh, a kulturních tradic, eh, možnost vykonávat kontroly, potřeba zajistit rovnováhu, rovnovážné podmínky v zemědělství, především tedy umožnit pěstování konvenčních plodin, pěstování biologických plodin a geneticky pozměněných plodin. Pokud členský stát chce zakázat pěstování GMO, aby se mohl více rozvíjet biologické a konvenční zemědělství, tak to vše se musí prozkoumat, protože to rozhodně bude, prostře- bude předmětem nové judikatury ze strany soudu. Nemůžeme členskému státu říci, využijte toho a toho vysvětlení a nikdo vás nenapadne. To nejde. Ani technická, ani právní služba komise nemůže nikdy zaručit členskému státu, že pokud využije nebo tedy použije ten či ten argument, tak bude nenapadnutelný. Buď u Národního soudu nebo u Evropského soudního dvora. To samozřejmě všichni právníci pochopí takovéto stanovisko. Ale jsme samozřejmě připraveni podělit se s vámi o všechny své názory v této oblasti. Další otázka se týkala konfliktu s VTO. My si myslíme, že naše stanovisko je jasné a potom rozhodnutí členských států jsou slučitelná s pravidly VTO. Samozřejmě ani zde nikdo nezaručí, ani my ne, že nějaký členský stát VTO, to znamená třetí země mimo EU, nenapadne ten či onen členský stát Evropské unie, který přijme nějaké opatření. Těch šest členských států, které zakázali pěstování kukuřice Monsanto, nebyly napadeny VTO třetí zemí nebo členem VTO. My si myslíme, že toto odůvodnění musí být docela dobře vypracováno. Myslíme si ale, že je to slučitelné s různými články eh, řádu VTO a odpověď na šestou otázku je následující. Pokud členský stát Evropské unie je napadnut eh, v rámci VTO třetí zemí, kvůli diskriminaci a tak dále, tak my pomůžeme tomuto členskému státu, aby se hájil. My mu pomůžeme. Přijali jsme tento závazek. Komisař Dalí jej přijal veřejně Pomůžeme mu, aby se hájil proti útokům třetí země. Takže to byly stručné odpovědi na vaše otázky. Na těch sedm otázek pana Lajona, kterému tímto děkujeme a je nám opravdu líto, že zde dnes není, protože ta debata s nimi byla velmi zajímavá. Děkuji. Děkujeme komisi za odpovědi na otázky a nyní bychom mohli zahájit debatu, ale samozřejmě ještě právní služba parlamentu může požádat o slovo, kdykoliv to uzná za vhodné. Nejdříve má tedy slovo Stefan Le Foll. Je mně je líto, že George Lyon eh, někde zapadl sněhem, protože i já vítám jeho práci a děkuji mu. Nicméně zůstává zde problém. Vyslechl jsem si právní debatu, byla to debata na vysoké úrovni. A že ty odkazy na přesné právní uh, termíny byly na úrovni politického významu této otázky, protože otázka geneticky modifikovaných eh, organismů není pouze otázkou pravidel, ale je to především otázka koncepce zemědělství a také přístupu k tomu, co označujeme za vědecký pokrok. Já se domnívám, že Teď si tedy klademe otázku, proč členský stát může zakázat používání osiv GMO. Tady se nehovoří globálně o tomto tématu, to bylo řečeno. Zástupce komise řekl, že se nehovoří obecně o problematice GMO, hovoří se o osivech. A na základě toho, co dnes v právní oblasti existuje, tak se toto povolení nebo nepovolení navazuje na odůvodnění, které nebude ani zdravotnické, ani ekologické, budou to kritéria socioekonomická, budou to také strategická rozhodnutí vůči organickému zemědělství, tedy biologickému zemědělství. Nicméně zůstává zde otázka, proč to nemůžeme vysvětlit pozitivně. Proč? Vy jste tedy poskytli odpověď, která mě připadala dost přesná. Když se někdo rozhodne, že bude chránit nebo rozvíjet biologické zemědělství, tak může odmítnout GMO, tak eh, proč ho postihovat? Co mu v tom brání? Je to zajímavý pokrok, alespoň tedy z mého, z mého uhlu pohledu, protože v, konečné, v konečném důsledku pro mě v této debatě jde o to, že nebudeme odmítat GMO, ale v Evropě bychom měli vytvořit to, co označujeme pojmem koexistence. Protože Evropa, když to srovnáme s jinými zeměmi a s jinými kontinenty, činí zemědělská rozhodnutí, která vedou k tomu, že má velmi kvalitní produkty, které by mohly být kontaminovány používáním eh, produktu GMO. A právě to bychom měli chránit. A legislativu zatím nemáme, protože jsme schopni na evropské úrovni zajistit takzvanou koexistenci a chránit to, co není geneticky pozměněné. Takže já znovu pokládám tuto otázku. Proč bychom neměli být explicitní, když to, co vy navrhujete dnes, je pouze implicitní, proč to prostě neřeknete jasně? Když chceme rozvíjet biologické zemědělství, když chceme vést eh, socioekonomickou politiku té či oné orientace, tak proč eh, nepovolit používání GMO. To by bylo velmi jasné a podle mého názoru by to bylo i právně odůvoditelnější. Děkuji, Stefane, a slovo má pan Eňu. Děkuji. To je mimořádná situace, kde se setkává rozum s citem. Mám zde otázku na právní službu, prosím. Jak se do toho celého najednou dostala VTO? Je to proto, že se to přenáší na členské státy? VTO by teď do toho měla vstoupit, protože problematika GMO se omezuje v tuto chvíli Evropskou unii. Některé státy to dělají, já vím, že Španělsko do toho takto vstupuje. Já prostě nechápu, proč do toho vstupuje VTO teď proč byla přizvána teď? Je to proto, že to bylo celé přeneseno na členské státy, aby ty učinili rozhodnutí? A když eh, se zaměřím na to, co říkala komise o důvodech nepěstovat v členských státech eh, GMO, že jsou tam různé postupy, historické jiné postupy, eh, některá organická produkce, která má přednost. Zdá se mi, že toho je opravdu spousta, co se sebou členské státy nesou. Na druhou stranu zde máme Greenpeace, které původně lobovali za to, že pěstování GMO je strašné. Teď jsou rozděleni. My máme program na britské televizi, kde jsou aktivisti Greenpeace, kteří říkají, že se spletli. Takže když se podíváte na tu hybnou sílu, která tak nějak pokulhává, tak si říkám, jak to celé půjde dál. Možná zjistíme za pár let, že vlastně nevíme přesně, jak vypadá kulturní, kulturní postup, jak dlouho trvá určitá prověrka a možná v tu chvíli se to, se to celé zastaví. A já bych se rád zeptal Stevena. On hovoří o kvalitě a dovolte mi položit tuto otázku. Co je vyšší kvalita? Organický brambor, který je úplně černý a rozpatlaný, anebo něco, co je sice ošetřeno a je to něco, co bylo pěstováno v rámci GMO, ale dá se to jíst. Děkuji. Jenom bych eh, chtěl odpovědět. Existují i bio brambory a bio mrkve, které rozhodně nejsou celé zhnilé. Už se ta věc změnila. Měli byste se poinformovat, jak to teď vypadá. Dobře, budeme pokračovat. Eh, McGuinness? Děkuji, pane předsedo. Já nechci dělat eh, rozhodčí mezi těmi dvěma řečníky, ale chci říct, že konvenční zemědělství zde, eh, zde je eh, zde převyšuje a chci, chci říct, že kvalita je subjektivní měřítko. A tisíce lidí 45. roce eh, umřely hlady, kdy nebyla žádná úroda brambor. A tak si říkám, že možná, kdybychom měli geneticky modifikované brambory, tak možná bychom měli zájem je pěstovat a možná eh, pro mnoho zemí platí, že takováto chvíle ještě nenastala. Je to politická diskuze a citová diskuze. Jsou zde praktické souvislosti, že dovážíme soju, která je geneticky modifikovaná a krmíme tím naše zvířata. Už to děláme pár let mnoho let a tak bych to chtěla trochu oddělit od citové debaty o GMO. Pokud je o právní argumenty, tak možná už je hodně pozdě a já jsem zmatená a nerozumím těm právním argumentům, ale říkám si, jestli to není předčasná debata, která se také týká toho směru celého návrhu, ačkoliv já chápu, proč komise chtěla ten návrh koncipovat tak, jak je v tuto chvíli pojatý. Je to pro některé členské státy problematické, protože nechtějí pěstovat KM. Pro jiné státy tenhle problém ještě nevznikl. Je to problém pravidel slučitelnosti. Asi je to těžké, aby fungovalo konvenční zemědělství a toto zemědělství vedle sebe. Musíme do toho také vtáhnout spotřebitele a zemědělce, které, u níž bude třeba posílit informovanost a získat jejich podporu, protože tam mohou vznikat i právní překážky. Existuje zde ale také problém vnitřního trhu a pokud dovolíme členským státům, aby si vybírali, tak možná se nám ten vnitřní trh do jisté míry začne rozpadat. A i když budou probíhat reformy společné zemědělské politiky, tak já si myslím, že ta myšlenka pružnosti je zde velmi relevantní. A tímto své vystoupení uzavřu. Děkuji. Já mám jen krátkou připomínku. Když jsem uh, slyšela, že existují i ty uh, sociálně eh, hospodářské aspekty, tak to se mi týká, protože k těm změnám ve společnosti může dojít skutečně velice rychle a to musíme, k tomu musíme přizpůsobit i naši legislativu, něco, co Eh, se děje dnes, se může změnit a může se to změnit opakovaně. V současné eh, době eh, pohled katolické církve možná není pouze pozitivní nebo negativní. Já si myslím, že v tom legálním slova smyslu je to také věc, které bych, ve které bychom měli vždy vycházet z vědeckého názoru. Děkuji. Vzhledem k tomu, že již eh, nikdo nepožádal o další eh, o možnost reagovat dále, tak dovolte, abych dal slovo opět komisi, aby reagovala na to, co zaznělo. Děkuji, pane předseda. Objevilo se zde několik otázek a potom několik komentářů. K otázkám především pana Lofola. Předseda Baroso v programu, který představil v září 2009 eh, při svém znovuzvolení. Jasně hovořil o této svobodě rozhodnout se, zda zakázat eh, či povolit eh, toto pěstování. A toto bylo dáno, tato svoboda byla dána členským státům, které nechtěly pěstovat GMO. To neznamená, že ti, kteří chtějí pěstovat, musí podat žádost. Tak to není, je to naopak. Agentura EFSA ke GMO vedla studii, která uvádí, že to není žádné riziko pro zdraví zvířat, lidí ani pro životní prostředí. Věda říká, že geneticky modifikované organismy jsou zdravé, bezpečné. A politická strategie je ta, že jsme řekli ti, kteří nechtějí pěstovat GMO, přijmout právní rozhodnutí na národní nebo regionální úrovni, protože to může být přijato také na úrovni regionu, regionu členského státu. V tom případě potom zákaz pokrývá území pouze určitého regionu a ne celého členského státu, nicméně tedy tato strategická orientace byla přijata takto. Aby se ukázalo, že věda má alespoň tedy první slovo. Věda musí říci, že geneticky modifikovaný organismus je zdravý. Samozřejmě, kdyby věda řekla, je zde riziko pro člověka, pro životní prostředí, pro zvířata, pro rostliny, tak pravděpodobně by tedy GMO nebyly povoleny. A pokud jde o osiva, tak tento nový článek se netýká zákazu pohybu těchto osiv, ale jejich eh, výsevu. Tato osiva mohou volně cirkulovat eh, i na území členského státu, který zakazuje používání takovýchto osiv. Takže toto vše vysvětluje tuto novou strategii a samozřejmě je na členských státech, aby odůvodnili tento zákaz. Vy hovoříte o tom, proč bychom neměli být explicitnější, nebo proč bychom nemohli být explicitnější. My jsme byli explicitnější v tom druhém balíčku, který je přiložen k dokumentu ze 13.7. a to je ten dokument o koexistenci. Tam jsme změnili znění prvního dokumentu o koexistenci. Řekli jsme, že byl eh, dost omezený, protože vzdálenost eh, mezi kulturou GMO a biokulturou a konvenční kulturou eh, byla dosti přísně stanovena. Teď jsme dali mnohem větší svobodu členským státům, aby si sami stanovili, jaké vzdálenosti mají existovat mezi tedy polem, kde se pěstují plodiny GMO a polem, kde se pěstují konvenční plodiny nebo biologické plodiny. Členské státy mají příležitost využít tohoto textu k tomu, aby si sami stanovili tyto vzdálenosti. To tež platí pro práh kontaminace, to je také důležitý prvek. Pan Aniu se ptal, proč do debaty vstupuje VTO. Protože okamžitě, jakmile nastane nějaký zákaz, zákaz pěstovat eh, něco, co není vědecky odůvodněno, tak eh, zástupci mezinárodního obchodu, dokonce i u nás, eh, obchodní ředitelství bylo velmi znepokojeno tím, že takovéto rozhodnutí by mohlo poškodit rovnováhu s našimi partnery, že by to mohlo vést k útokům ze strany VTO, protože jsou zde určití partneři, kteří vždycky stěžují pozici eh, členských států a Evropské unie. Viděli jsme to u masa, tam se rozhodlo, že u zvířat se nebudou používat eh, hormony jako aktivátor růstu v Evropské unii. Nicméně výsledek je, že jsme museli zaplatit eh, očkodnětní především Spojeným státům. Proto tedy je VTO velmi důležitým fórem a musíme k tomu přistoupit velmi zodpovědně, aby se parlament a členské státy nedostali do situace, která by pro nás byla finančně velmi obtížná a museli jsme zase platit odškodnění třetím zemím. Takže tak jsem stručně odpověděl na všechny otázky, které zde byly položeny, pane předsedo. Děkuji. Děkuji komisi. Promiň, děkuji komisi tím se dostáváme na závěr naší diskuse a výměny eh, názorů. Eh, příští schůzka se bude konat 25. ledna v roce 2011. Začneme ve 3 hodiny a potom ten další den budeme pokračovat v 9 hodin a ve 3 hodiny odpoledne. Děkuji.